Prosím, posaďte se, abychom mohli začít. Chci přivítat především zde paní komisařku pro výzkum, inovaci a vědu, paní Gegengan Keen, Queen a zástupce dánského předsednictví ze stálého sekretariátu pana, pana Pedersena a takže hned jim dám slovo. Musíme začít, protože dopoledne jsme měli časové problémy. Takže prosím, klid a hned dám slovo naší paní komisařce, paní Gegenham Queen. Prosím. Uh, Sartori, Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážení kolegové, děkuji výboru ITRE za, za to, že uspořádal toto slyšení. Děkuji také výboru a zpravodajům k Horizontu 2020 za to, že věnují návrhu komise tolik času. Mohu vás ujistit, že komise s vámi bude plně spolupracovat. V tomto okamžiku není třeba znovu vysvětlovat podrobnosti Horizontu 2020. Já jsem náš návrh prezentovala na vašem výboru v prosinci. Výbor už 23. ledna a 27. února o tomto návrhu diskutoval. Nicméně chtěla bych využít této příležitosti a přednést pár poznámek o některých konkrétních aspektech návrhu. Za prvé, po diskusích s mnoha zúčastněnými stranami v posledních měsících jsem byla překvapena tím koncencem v tom smyslu, že výzkum a inovace jsou klíčové pro budoucnost Evropy jak z hlediska hospodářského, tak z hlediska společenského. A také koncenzem, že to vyžaduje významné finanční investice. Je tady také společný názor, že Ambiciozní návrh na stole Horizont 2020 skutečně může přinést základní změnu, kterou v Evropě tolik potřebujeme. Hodnotící tabulka inovací za rok 2011 ukázala, že výkon v oblasti růstu a inovací se zpomaluje a že EU nedohání spoždění za USA, Japonskem a Jižní Koreou. Největší problém v EU je v oblasti inovací v soukromém sektoru. I když první reakce na Horizont 2020 jsou velice pozitivní, vím, že je třeba ještě odvést hodně práce. Možná se neschodneme na všech podrobnostech. E, některé příklady toho už zazněly dnes dopoledne, jak jsem vyrozuměla. E, v Nicméně diskuse na parlamentu a v radě nám umožňuje zaměřit se na ty podrobnosti, kde je možná třeba více vysvětlit některé zásad, které stojí za tím programem Horizont 2020. V tomto ohledu bych chtěla především zdůraznit význam vytváření pozitivních synergií s dalšími evropskými programy. To platí především pro politiku soudržnosti, kde se budeme hodně zaměřovat na to, aby excelence a inovace vzkvétaly ve všech evropských regionech. Jak oznámil můj generální ředitel Robert Jan Smith na poslední diskusi na ITRE, komise se snaží dokončit dokument o vazbách mezi horizontem 2020 a fondy soudržnosti. Dále bych chtěla zdůraznit, že, se, že Horizon 2020 je opravdu velice radikální změnou. Různá odvětví a politiky se musí propojit, chceme-li řešit důležité společenské úkoly. Výzkumníci z různých oborů a různí aktéři, jak z veřejného, tak soukromého sektoru, musí více spolupracovat. To bude znamenat vytváření vazeb mezi třemi cíly či pilíři horizontu 2020. Například eh, Objevy v rámci pilíře 1 excelence ve vědě by mohly vést k rozvoji nových technologií pro CCS nebo pro používání nano a biotechnologií pro nahrazování surovin v rámci druhého pilíře průmyslové eh, vedení. To potom může být otestováno a demonstrováno v rámci třetího pilíře, jimž jsou společenské výzvy. Pokud jde o víceoborový přístup, tady bych chtěla připomenout, že společenské a humanitní vědy budou součástí všech otázek společenských výzev, například i v rámci Evropské e, výzkumné rady e, u pilíře 1. Tyto nové podoby spolupráce nebudou vždy jednoduché, ale samozřejmě potenciální přínos je obrovský. Dámy a pánové, těším se na další plodné diskuse na parlamentu a radě. Dnešní slyšení je významným milníkem. Poslancům ITRE pod vynikajícím vedením paní Madural, pana Elera, paní Carvalho, pana Lamberca, pana Skinnera a paní Matias bych chtěla říct, že byste měli postupovat co nejrychleji, tak aby parlament mohl rychle dokončit první čtení. To bude určitě velký krok ku předu směrem k novému horizontu. Na závěr bych chtěla říct si pár slov o některých důležitých iniciativách, které se plánují na nadcházející měsíce a které vás určitě budou zajímat. Mo- mohu vám říci, že komise chce v rámcové sdělení o ERA v květnu 2012. Toto sdělení je naše reakce na výzvu Evropské rady ze 4. února, která byla zopakovaná 1. a 2. března, a sice aby se dokončilo era 2014. Rámcové sdělení uvede opatření, které jsou nezbytné k dosažení tohoto cíle a zaměří se především na zlepšení mobility eh, a kariéry výzkumníků, na eh, přeshraniční spolupráci ve výzkumu, na předávání znalostí, včetně otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu z veřejn, financovaného z veřejných zdrojů a na mezinárodní rozměr výzkumu. Za druhé, mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací se bude dále rozvíjet v samostatném sdělení, které má být schváleno ještě do konce tohoto roku. Mezinárodní prostředí v oblasti vědy, technologií a inovací se velice rychle mění, vytváří se nové příležitosti i výzvy a Evropa tedy potřebuje přizpůsobit svou mezinárodní spolupráci tak, aby se mohla lépe zaměřit a mm, vymezit si priority ve své činnosti. Potřebujeme zlepšit koordinaci mezi EU a členskými státy a jejich financováním mezinárodní spolupráce, zvláště v souvislosti s horizontem 2020. Toto sdělení eh, stanoví podrobné cíle, kritéria a operativní zásady pro provádění eh, působení EU v této oblasti. A dále do konce tohoto roku komise připraví sdělení. Bude to druhá aktualizace stavu Unie inovací to bude obsahovat e, i důležitý ukazatel pro vývoj do roku 2020 a bude to i v souladu se závěry Rady z 4. února 2011. Jak asi víte, práce e, vlastně na tom započala už v roce 2011 s podporou OECD a statistických e, úřadů členských států. První výsled, nyní se už ověřují první výsledky a ten příslušný ukazatel bychom tedy měli ve lhutě předložit. Ta tři sdělení, která jsem zmínila, jsou součástí pracovního programu komise na tento rok, tak jak byl přijat kolegiem loni v listopadu v návaznosti na projev předsedy Barossa o stavu Unie v Evropském parlamentu. Na závěr chci říci, že eh, investice, výzkum a inovace musí mít prioritu. To je recept na to, chceme-li zajistit růst a pracovní místa do budoucna. Dřívější zkušenosti ukazují, že to je nejlepší způsob, jak se dostat s úspěchem ze sestávající krize. Musíme si uvědomit, že je třeba řešit závažné hospodářské problémy mnoha členských států. Zároveň ale nesmíme zapomínat, že Evropa je stále největší ekonomikou světa, která má největší podíl na světovém HDP, eh, má 500 milionů eh, obyvatel a vysoký eh, příjem na hlavu. Takže stále je zde veliký potenciál a já jsem plně odhodlána tohoto potenciálu využít s pomocí praktických a účinných politik výzkumu a inovací. A právě o tom je Horizon 2020. Děkuji. Děkuji, děkuji paní komisařce za slovo a nyní má slovo pan Pedersen, stálý eh, tajemník z Ministerstva pro vědu, technologie a inovace dánské předsednictví. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, milí přátelé, eh, dámy a pánové. Nejprve chci poděkovat parlamentu, že pozvalo dánské předsednictví aby se zúčastnilo na tomto eh, semináři na téma Horizont 2020. V době, hm, kterou mám přidělenou, tak bych chtěl stručně říci, jak to vypadá s vyjednáváním o programu Horizont 2020 z pohledu předsednictví. Harmonogram je velice pevný, pokud chceme mít eh, hm, eh, jasno s implementací do roku 2014. Mm. Doufáme, že Rada se bude schopna dohodnout na struktuře programu do konce května. Technicky řečeno, bychom chtěli eh, již mít hotový ten částečný přístup k programu, což v zásadě znamená, že Rada se dohodne na architektuře budoucího programu. Ne ještě na jednotlivých částkách, na jednotlivé nástroje, to ne, to bude předmětem další diskuze za nadcházejícího předsednictví, tedy kyperského či irského. Toto vše bude možné, pokud Rada bude i konstruktivně spolupracovat s Evropským parlamentem a konkrétně s výborem ITRE. Jsme přesvědčeni, že oba tyto eh, eh, orgány se dohodnou na silném programu pro vědu, výzkum, inovace. Je evidentní, že v tomto procesu jsou významné názory jednotlivých dotčených subjektů a <clears throat> tak tomu bude i v průběhu vyjednávání o celém návrhu. V Kodani minulý měsíc na ministerské konferenci my jsme dali na program diskuzi ministrů se klíčovými zástupci subjektů. Byl to velice Eh, plodný dialog eh, mezi ministry a zástupci vědeckých eh, komunit a dalších kruhů a i tedy zde paní, vaše zpravodajka přednost předesla názory výboru ITRE. Dovolte, abych zdůraznil některé klíčové signály, které vzešly z této konference ohledně programu 20, Horizont 2020. Pokud jde o excelenci ve vědě, tam jsme si řekli, že excelence musí být hlavním kritériem pro financování. To je předpoklad pro to, abychom zůstali konkurenceschopní na světové scéně. Dále je zde velká podpora vyjádřená Evropské vědecké radě. Na konferenci se říkalo, že je třeba tedy mít jasně strukturovaný počet nástrojů a dále velká podpora tam zazněla pro mm, pro tedy mm, financování této rady, i když jsme mluvili o konkrétních číslech, také i mm, jsme eh, říkali, že je třeba se zaměřit i na vzdělávání a kariérní postup vědců. <clears throat> Eh, eh, také i ministři zdůraznili nutnost nezbytné infrastruktury a je třeba i věnovat na to prostředky ze strukturálních fondů. Proto musí existovat synergie mezi horizontem 2020 a strukturálními fondy. To se několikrát tam zopakovalo. Pokud jde o mm, průmyslový leadership, Horizont 2020 eh, musí zastavit eh, úpadek inovací, je třeba posílit privátní sektor, zapojit podniky, včetně malých středních podniků, a to prostřednictvím jednodušších pravidel a jasných nástrojů. Opět zjednodušení. To je téma číslo jedna. Obecný názor je, že je třeba nastavit, nastolit i nové vztahy s kontrolou, méně byrokracie, spolupráce. Je třeba posilit spolupráci mezi podniky a výzkumnými ústavy. A někteří eh, argumentovali, že Evropa je excelentní, pokud jde o vědu, ale ne pokud jde o uvádění výrobku na trh. Proto je třeba, aby eh, výzkum, věda a produkce mm, se dostaly do eh, vztahu, který bude podporován jako priorita. Dále mm, i eh, dotčené subjekty byly proto, že je třeba omezit počet těchto výzev a zaměřit se konkrétně na konkrétní témata v těchto <clears throat> přístupech eh, a také, jsme, také tam zdůraznilo, že je třeba zaměřit se i na společenské vědy, humanitní vědy, eh, protože ty hrají významnou roli. Takže poselství je jasné, eh, je třeba tyto společenské vědy integrovat do všech výzev. A mm, mm, společenské vědy a humanitní vědy často jsou podceňovány. Pokud jde o změnu klimatu, energetika, zdravé stárnutí, behaviorální eh, změny a mm, to je to všechno, co musí přispět. Dále bylo zdůrazněno, že je třeba, aby <clears throat> výběrová řízení byla nastavena tak, aby <clears throat> dala dostatek manevrovacího prostoru vědcům, žadatelům a je třeba, aby Horizont 2020 se jako program uspůsobil novým problémům, novým výzvám. Jinými slovy, dotčené subjekty organizace chtějí po nás, abychom i zavedli tu interdisciplinaritu, jak jsme slyšeli dnes dopoledne již několikrát. Práce v radě se hodně zaměřuje na témata, která jsem právě zmínil. Závěrem ano, jsme přesvědčeni, že by mělo být možné eh, na eh, konci května na radě eh, uzavřít tedy první etapu a budeme i nadále pokračovat v dialogu s Evropským parlamentem, včetně semináře 8. května. A paní předsedkyně, tím bych uzavřel tento úvod. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane Pedersene. A teď bych ráda mm, představila našeho klíčového řečníka, pana Bertona Lee, který e innovazione e quindi una profonda conoscenza della Je ze Stanford University a eh, působí tedy v Kalifornii ve Spojených státech a on má za sebou 15 let eh, zkušeností a doktor Lee eh, i hm, pracuje pro eh, pom, pom, i pracuje jako poradce ve strategických společnostech a je hm, velice zkušený, pokud jde o vědu, kterou vede na univerzitách a i hm, působil a přednášel v různých městech, ať je to Praha, Barcelona, Vídeň a takže má velice široké zkušenosti nejenom z Kalifornie, ale i zná dobře evropskou realitu. Pane doktore Lee, máte slovo, prosím. President Sartori. Paní předsedkyně, eh, děkuji mnohokrát za toto laskavé přivítání eh, a děkuji, že jsem mohl přijet ze Silicon Valley až do srdce Evropy, do Bruselu. Je to dlouhá cesta, ale doufám, že ten krátký příběh, který vám chci sdělit, bude zábavný a možná i poněkud odlišný od těch prezentací, které jste si vyslechli dnes dopoledne. Eh, pouze chci připomenout, eh, přicházím eh, z Kalifornie, nikoli ze Spojených států amerických. Máme několik států, pak například Texas, ale o tom dnes nehodlám hovořit. Kalifornie je domovem Silicon Valley. Chci rovněž poděkovat paní předsedkyni Sartori, paní poslankyni Kristiny Gutierrez a také mé průvodkyni Suzana, která zařídila logistiku a dopravu zprávu pro mě. Takže několik informací o mé osobě a to velmi stručně a poté bych se zaměřil na hlavní trendy, které eh, prosazujeme eh, v Silicon Valley. Budu hovořit o eh, dopadech na nové mm, inovace a dále vyhlídka do budoucnosti, zejména pokud je o překonání evropské krize a několik doporučení. Hlavní poselství, o kterém budu hovořit, je dopad dopad a mám zejména na mysli, na, na mysli dopad na zaměstnanost, na pracovní eh, místa. Rozdělil bych to do třech eh, oblastí. Jak je tento eh, dopad rozdělen v rámci FP7, to znamená rámcový program eh, o vědě a výzkumu. Já se domnívám, že řada věcí, pokud je o komercializaci FP7, eh, se také projevuje v horizontu 2020. A také stručně se dotknu analýzy a posuzování dopadu, tak jak to děláme my v USA a co to znamená pro horizont 2020 a také budu hovořit o e, e, rozsahu e, toho dopadu na vytváření pracovních míst. Takže proč hovořím, že dopad je klíčový? Je to nejdůležitější pro malé, středně velké podniky, pro tvorbu pracovních míst z hlediska střednědobého a krátkodobého v každém regionu. O to se všichni poslanci a zástupci lidu zajímají nejvíc. Takže v konečném důsledku, jak výzkum a inovace se vlastně promítají v oblasti zaměstnanosti, růstu, dopravě a tak dále v tom, co eh, je pro nás nejdůležitější. Budu hovořit o strojírenství, budu hovořit také o um, potrubích a uh, různých jiných přístrojích. Například uh, eh, budu velmi otevřený, upřímný, možná i provokativní uh, pro některé z vás. Doufám ale, že to poslouží k zábavě a um, poněkud jiné perspektivě a pohledu na věci. Takže stručně. Paní předsedkyně Sartori eh, mě již představila. Já působím eh, na technické eh, vysoké škole ve Stanfordu, která spolupracuje s významnými společnostmi, jako například Yahoo, Google a tak dále, které mění neustále svět a mají eh, velký globální dopad a eh, mnohé z nich jsou také lokomotivy eh, růstu a zaměstnanosti a samozřejmě inovací nejen v USA, ale také v Evropě. Tato univerzita ve Stanfordu, zejména technická fakulta, je velmi důležité, důležitá. Já vyučuji Eh, na této vysoké škole. Také vedu postgraduální seminář. Minulý týden jsme například eh, eh, měli panelovou diskusi s předními manažery z Kalifornie a investory. Hovořili jsme například i o vývoji v Evropě o přechodu evropských společností do USA. Posuzovali jsme, odkud přicházejí nejlepší investoři a tak dále. V uplynulých čtyřech letech, kdy jsem eh, působil v tomto semináři, tady vidíte eh, různé vlaječky eh, institucí, s nimiž spolupracujeme. To znamená, že mm, e, jsme vlastně zabrali celé toto území od Skandinávie až po Středomoří. Ehm, snažíme se e, pokrýt e, vlastně co nejvíc zemí toto spoluprací. spoluprací. Toto je vlastně již po druhé, co jsem byl pozván do Evropského parlamentu. Poprvé to bylo v únoru loňského roku. Ehm, k tomu přispěla návštěva výboru ITRE u nás já jsem byl jedním, eh, jedním z, hodni, z, hodnotitě, z hodnotitelů eh, rámcového programu eh, pro vývoj a výzkum 7. Snad jedna osobní zkušenost, která také poslouží k lepšímu pochopení evropského systému. Byl jsem pozván sloužit jako člen trvalého, trvalé komise pro inovaci v Irsku a sice v březnu 2010. To bylo velmi užitečné. Pochopil jsem eh, lépe irský systém vysokého školství, vzniku mm, tamních eh, eh, pracovních míst, zakládání nových firm a tak dále. V uplynulých letech jsem také působil jako poradce při zrodu řadu evropských podniků ehm, regionálního i národního významu. Daimler ve Stuttgartu můj výzkum financuje a ehm, nyní také radím děkanům některých vysokých škol a tak dále. Něk- několik organizací, kde jsem působil a kde působím jako poradce, Tady vidíte výčet těchto institucí, zástupci někteří, některých z nich dnes ještě promluví. Takže se odeberme do Silicon Valley. Je to v podstatě malý region, pro ty z vás, kteří tam nebyli, celkový počet obyvatel eh, něco pod 3 miliony, 1,3 miliony pracovních míst, je tam převážně eh, průmysl eh, energetický a také strojírenský, biotechnologický, technologie, eh, medicínské přístroje eh, exploduje eh, zejména strojírenství a také Eh, vývoj softwaru, eh, zejména v souvislosti s eh, přístroji typu Android, iOS, Windows a tak dále. To je naprosto nový typ ekonomiky, která se tam vyvíjí mnohem rychleji než ten hlavní proud technologie a průmysl. Mobile se nyní slučuje s cloud. To je tady jedna z vizí, jakým způsobem budou eh, dále formovat eh, eh, zdravotnictví a teda péče o zdraví. Nej, zajímavějším pro vás bude asi nedávná studie, která vyšla v únoru, zaměřena na vytváření eh, pracovních míst, mm, mm, takzvané ekonomiky, které, eh, kterou nazýváme app economy. Tím mám na mysli vývoj softwaru eh, v rámci Apple, Androidu, BlackBerry a Nokia, Nokia Microsoftu. A to zaměstnává řadu lidí. Studie zjistila, že přibližně 500 tisíc amerických pracovních míst bylo zachováno anebo vytvořeno právě e, během čtyř posledních let e, kolem e, sektoru app. To je nový benchmark. Je to nejrychleji se rozvíjející sektor v USA a globálně a myslím, že to představuje velmi vážnou výzvu pro Evropu a ostatní regiony, které asi tak nezdůrazňují software a chytré telefony a mobile a cloud, eh, jak je tomu v USA, zejména v Silicon Valley. Takže klíčové číslo je zhruba 500 tisíc pracovních míst za eh, poslední čtyři roky. To se netýká pouze Silicon Valley, ale celého eh, území USA, ale jádro, těžiště tohoto průmyslu je právě Silicon Valley. Takže tady se Spojené státy vzdalují od ostatních regionů světa, protože se vyvíjejí mnohem rychleji, mnohem dynamičtěji a e, ten růst se zrychluje e, mnohem e, více než v jiných oblastech. Souvisí s tím celá řada přidružených oblastí, včetně poradenství a tak dále ohlednutí e, za těmi čtyřmi roky a e, kde si stojíme, pokud jde o investiční kapitál. E, jsme tady na úrovni roku 2011. Tyto diagramy jsou vlastně sektorovým průřezem, pokud jde o investiční kapitál. Na levé straně ta největší sekce červeno-hnědá je právě ta oblast eh, vývoje softwaru pouze pro představu. Eh, nyní eh, se vraťme k těm dopadům. Hovořili jsme nyní o Silicon Valley, o tom, jaké jsou tam nyní trendy a o dopadech na Evropu. A nyní se pustíme do těch tří oblastí souvisejících s dopadem. Za prvé myslím, že je důležité uznat, že došlo k výraznému pokroku jak v myšlení, tak i v implementaci v souvislosti s výzkumnými a inovačními programy Evropské unie. Jsem rád, že mm, vznikl Horizont 2020 a snaží se překonat eh, některé z těch nedostatků a blokád eh, rámcového programu FP7, které já sám jsem zaznamenal jako odborník mm, mm, a porad. Jsem se zúčastnil řady zasedání expertů, kde jsem si eh, vyslechl zástupce Evropské komise, kteří tvrdili, že komercializace není prvkem dopadu nebo by neměla mala být považována za jeden z prvků dopadu, eh, s čímž jsem nesouhlasil. Došlo ale k, eh, k pokroku eh, v rámci programu FP7, ale také v souvislosti s celou Evropskou unii. Ehm, paní komisařka to ví mnohem více než já. Tolik teda k těm prvkům o inovaci. Eh, stručně bych se chtěl dotknout přeshraničního investování. Několik eh, prvků, eh, které jsem zaznamenal já, bylo, že poprvé se design produktu stal součástí irské inovační tradice a nyní eh, Stanfordská univerzita spolupracuje s dvěma irskými, zejména pokud jde o eh, design produktů eh, a spolupráci mezi jednotlivými podniky z obou států. Takže tady se domnívám, že se nám podaří vnést design i do agendy inovací Evropské unie, což bude zcela nový prvek. Trochu eh, se chci zaměřit také na distribuci dopadu nebo šíření dopadu v rámci Horizontu 2020. Tím, že přicházím eh, ze Silicon Valley, tak se eh, orientuji zejména na počáteční fázi komercionalizace. Toto je moje posouzení nebo můj posudek těch hlavních nebo stěžejních eh, inovačních center eh, v Evropě, zejména pokud jde o investiční eh, kapitál věnovaný na vývoj softwaru. Londýn, Helsinki jsou zde vyznačena Zürich a také Stockholm, Dublin a patří eh, rovněž k těmto městům. Tato mapka teda vytváří určitou scénu pro tu nadcházející další mapku. Toto jsou ta perspektivní centra vývoje. A co se stane v dalších pěti letech s těmi potenciálními novými firmami, které by mohly vzejít z rámcového programu FP7? Jakým směrem se budou ubývat, ubírat? Pokud nedojde ke změně eh, v přístupu k investičnímu kapitálu, tak mnohé z těchto podniků z eh, východní Evropy nebo středomoří eh, možná potáhnou jinam ve snaze o investiční kapitál, o nalezení investičního kapitálu. Nebezpečí zde je mm, zejména v nerovnoměrné distribuci dopadu komercionalizace v rámci horizontu 2020 a to by se mohlo stát politickým problémem uvnitř uvnitř Evropské unie, pokud to nebude řešeno. Takže tady to je iniciativa přeshraničního investování v rámci, která spadá eh, do eh, agendy DG Enterprise a myslím, že by to mělo být velmi těsně eh, spjato také s horizontem 2020 nebo sladěno, protože eh, zdraví přeshraničního investičního prostředí bude mít velký dopad na rovnoměrnost nebo nerovnoměrnost eh, distribuce, vytváření pracovních míst a komercionalizace eh, programů vycházejících v budoucnu z horizontu 2020. To znamená, že expertní skupina Evropské komise o, pro přeshraniční spolupráci a vznik inovač, inovativní nadnárodních eh, firm ve spolupráci s investory eh, musí tuto skutečnost vzít v potaz. Tolik o distribuci a eh, nyní bych chtěl pohovořit o dopadu analýz a posuzování což je v USA postup z dola nahoru. Tady eh, vidíme ta potrubí a trichtýře. Několik příkladů. My eh, eh, používáme tyto názorné obrázky, abychom pochopili, jak vyvíjíme z myšlenky koncepce a technologie a tak dále a jaká, jaká je chybovost na, v jednotlivých stupních vývoje tím procházejí všichni investoři. Tady inovační, eh, inovační eh, vedení nebo potrubí tady vidíte eh, výstup z závěrečné fáze inovační komise nebo komise pro inovaci. Týkalo se to Irska. Tady máme ten začátek zakládání nových podniků, rozvoj, prodej, a e, ty podniky, které selžou, pak recyklují talent a kapitál zpět na e, trh e, práce, což je velmi žádoucí aby ty podniky neustrnuly. To je příklad toho, jak aktivně využíváme tu koncepci potrubí v Irsku, která teda tam pomáhá utvářet koncepci vzniku a rozvoje a podniku. Ty rámečky nalevo e, představují vlastně e, zakládání e, nových firm v rámci Horizontu 2020, dále to prochází různými stadií 1, 2, 3, 4 a e, na každém stupni dojde k selhání určité části toho podniku z toho či onoho důvodu. E, e, nejvyšší míra chybovosti je na začátku, to znamená již ve stádiu číslo jedna na levé straně, teda máte vyšší počet těch podniků a na konci podniky, které jsou prodávány a to jsou teda určité údaje o chybovosti a to platí pro každou zemi. Je to používáno k posuzování um, vlastně tohoto trendu. To jsou skutečně údaje ze života, mm, mm, o které se lze opírat. Je to eh, přístup opět z dola nahoru a proč vlastně uplatňujeme tento přístup, eh, jestliže v rámci programování eh, nebo plánování programu si můžete předem posoudit nebo odhadnout, jaká, eh, jaký bude eh, výsledek, eh, tak vlastně tyto postupy jsou mnohem snažší a využívají je i státní instituce. Tento přístup lze také aplikovat na odhad fází růstu malých a středně velkých podniků. Význam eh, této analýzy s pomocí potrubí spočívá v tom, že je využíván eh, investory, ale také v rámci aplikací politik ve Spojených státech při posuzování eh, různých programů a programů pomoci pro malé podniky, protože tam ty firmy procházejí různými stupněmi, různými stupni vývoje, financování prochází různými stádií vývoje, lze tam posoudit chybovost v každém z těchto stádií. V případě Evropy například by mělo být možné eh, vytvořit analýzu trichtýře, podle trichtýře pro každou zemi na základě údajů eh, sektoru. Některé eh, země budou mít větší potíže, protože asi nemají dost statistických podkladů k tomu, ale to by například mohl být zajímavý nový prvek pro inovační politiku EU nebo členských států, kde se teda státy snaží sledovat mm, počet nově vznikajících souvisejících podniků a také hodnotit eh, chybovost. To je důležité z hlediska monitorování, jak si vedete eh, v tom eh, inovačním konceptu, kde se potřebujete zlepšit, snížit chybovost, zvýšit úspěšnost. To je velmi dobrý potenciální komparativní nástroj také pro srovnávání mezi jednotlivými zeměmi. A pak to můžete posuzovat podle sektoru, protože chybovost bude eh, odlišná v oblasti ICT a v oblasti eh, medicínského výzkumu nebo vývoje medicínských přístrojů. Toto je přístup eh, z dola nahoru, jak jsem řekl, může být aplikován pro posuzování dopadu na, na vytváření pracovních míst v rámci Horizontu 2020, pokud máte dostatek reprezentativních vzorků. Můžete podle toho také odhadovat předem, co může vzejít z rámcového programu FP7, takže je to důležité i z hlediska eh, budoucích odhadů. Na základě eh, mých rozhovorů, které jsem vedl v uplynulých dnech ze zástupci Evropské komise, tak mi bylo řečeno, že DG Enterprise v podstatě formálně nepoužívá tuto analýzu na základě potrubí, založenou na potrubí a eh, pokud se mýlím, tak mě prosím, prosím opravte údajně ani ani DG eh, výzkum eh, nepoužívá tento typ analýzy pro ehm, eh, své programy, například rámcový program. Já se domnívám, že respektive není mi zcela jasné, odkud tedy eh, vaše modely získávají eh, data a na jakém základě vznikají vaše eh, odhady dále rozsah dopadu na vytváření nových pracovních míst v rámci Horizontu 2020. Bylo konstatováno, že odhady dopadu je takový, že do roku 2025 zhruba 3,7 milionů nových pracovních míst by mohlo vzniknout v rámci horizontu 2020 během těch pěti let. Když se podíváte na pravou stranu pro svědky, tak vidíte sedm eh, a půl eh, rámečku. Každý z nich eh, představuje 500 tisíc nových pracovních míst ekonomii EPS za poslední čtyři roky. Jestliže to považujete za odrazový mustik nebo měřítko, tak to můžete srovnat a zjistíte, že 3,7 milionů během 12 let v podstatě naznačuje, že míra vytváření pracovních míst v rámci Horizontu 2020 bude dvakrát tak velká jako ekonomika EPS eh, v USA, ale s e, e, investičními prostředky nižšími o polovinu a vynaloženými na ICT. Takže vzhledem k tomuto srovnání s eh, sektorem vývoje softwaru v USA, což je nejrychleji se rozvíjející globální sektor, těch 7 milionů nových eh, pracovních míst je skutečně eh, neuvěřitelně vysoké číslo během 12 let. Moje otázka mm, nyní je, zdali taková analýza z dola nahoru toho typu, kterou jsem vám eh, předvedl, by také podpořila tento odhod, odhad 7,5 milionů pracovních míst. Eh, a nyní pohled do budoucna. Já se domnívám z pohledu eh, z USA, že evropská krize se netýká euro ani státního zadlužení. Je to krize inovací. To je stěžení pro evropskou krizi dnes. A bohužel eh, eh, nedostává se jí dostatek pozornosti ani ze strany médií, ani z veřejnosti, protože myslím, že eh, jim to nebylo dobře vysvětleno. Pokud je o krizi inovací, tím míním samozřejmě ve srovnání se Silicon Valley, která má nejvyšší míru vytváření pracovních míst, vzniku nových podniků, zaměstnanosti, růstu a tak dále, takže to je poněkud relativní a možná i trošku provokativní. Takže z naší perspektivy se nám jeví, že Evropa trpí chronickým nedostatkem um, nového a rychlého vytváření um, podniků a to je zejména poháněno, nebo by mělo být poháněno um, sektorem ICT. Díky Google například vznikly stovky milionářů, který, kteří pak zakládali své firmy. To samé se týká například eh, sociální sítě Facebook. Takže takováto kaskáda eh, eh, nových firm vznikajících z sektoru ICT nebyla v Evropě nikdy zaznamenána ve srovnání právě s tím vývojem v rámci Google anebo Facebooku. Takže tady je určitý nedostatek eh, v rámci infrastruktury. Také eh, nevidíme to, co považujeme za Eh, globálně uplatnitelné produkty eh, vycházející z Evropy a zdá se nám, že Evropa nebere software tak vážně jak USA a Silicon Valley, což je eh, hlavní hnací silou inovací. Bereme to velmi vážně na úrovni průmyslu a také na úrovni státu. Samozřejmě jsou zde výjimky v Evropě, které jsem již zmínil a několik jsem nezmínil. Když se nezaměříte na software, když se nevrátíte k těm těm některým základním mm, silným stránkám Evropy, kde Evropa v mnoha ohledech překonává to, co máme k dispozici v USA tak problém bude, že ty multiplikátory eh, v těchto sektorech jsou podstatně nižší než v softwaru. Jestliže řeknete, nikdy nebudeme schopni v oblasti softwaru konkur- konkurovat se Silicon Valley, ostatně Finové to nikdy nevzdali, tak se v podstatě zříkáte a přenecháváte tyto eh, eh, multiplikátory, ty nejrychlejší a nejdynamičtější nám. A to byste ale eh, neměli dělat. Silicon Valley je také problémem pro jiné regiony USA, kde jsou velmi slabí historicky viděno v oblasti vývoje softwaru. Mm, eh, ta, ten nedostatek know-how v souvislosti se softwarem a eh, nízká míra multiplikátoru eh, nových, nového průmyslu vlastně způsobuje, že v těchto regionech i v USA je míra nových pracovních míst velmi nízká. Několik doporučení, která mám. Někdy nemůžete spolehat na výzkumné instituce. To platí zejména pro Evropu. Eh, nemůžete na ně spoléhat, aby vždy posouvali trend a podporovali komercionalizaci. Myslím si, že zejména v evropských výzkumných institucích eh, se projevují určité eh, problémy. My se domníváme, že byste vědeckou a Eh, výzkumnou excelenci mohli slučovat eh, do jedné instituce například slučovat univerzity a výzkumné instituce. Velmi podporuji tuto novou iniciativu vzešlou z Horizontu 2020 posílit eh, malé a středně velké podniky, zejména v oblasti výzkumu a inovace. To je velmi důležité. Také je důležité pochopit, že výzkum není jedinou hnací silou inovací to byla hlavní chyba podle mě eh, v práci Irské komise pro inovace. A kromě eh, několika stran, které jsme eh, zahrnuli do zprávy, se velmi málo hovořilo o inovacích podnikových. To je oblast, kde Evropská unie, Evropská komise by se měla hlouběji zamyslet, vytvořit více programů, protože inovace poháněná výzkumem není dostačující pro vytváření eh, pracovních eh, míst. Máte několik obdivuhodných silných stránek, eh, teda podniků v Evropě, které zdaleka přesahují možnosti v USA a ty by vám mohly dlouhodobě zajistit určité konkurenční výhody několik eh, eh, připomínek eh, k organizaci projektu Horizont 2020. Myslím, že tady by se měla také zlepšit transparentnost určitých zařízení, například vytvoření archivu, databáze, vlastnictví eh, projektů v rámci Horizontu 2020, tak aby se podniky mohly ucházet na celém světě o licence, eh, podpořit eh, investory v rámci procesu komercionalizace. Hovořili jsme také o zjednodušení, což je klíčové tak aby například organizace USA a jiné se aktivně podílely na FP7 My jsme například na Stanfordovou univerzitu um, pozvali jeden uh, tým uh, pro vesmírný uh, výzkum a snažili jsme se spolupracovat a po půl dní, kdy jsme se snažili pochopit um, co vlastně Evropská komise zamýšlí. Většina profesorů konstatovala, že finančních prostředků je příliš málo a že není možné se zúčastnit z americké strany konzorcia FP7. Myslím, že je také důležité vytvořit určitá určité eh, formální um, odhady pro uh, účast eh, vysokých škol, univerzit, to je skutečně velmi důležitá výkonnostní matrice, která eh, se uplatňuje po celém světě. A Nakonec, pokud jde o to konzorcium, eh, tady je určitá roztříštěnost duševního vlastnictví což také znesnadňuje situaci. Několik eh, poznámek je důležité, aby ehm, se na těchto projektech podílel investiční kapitál. a eh, aby došlo mm, ke spolupráci s takzvanou European Business Angels Network v USA investiční kapitál působí eh, vždy, zejména v počáteční eh, fázi. A pak něco, co ještě eh, není součástí inovační agendy, protože to nespadá do působnosti Evropské komise. Vzhledem tomu, že je to velmi složitá věc, domnívám se, že reforma univerzit musí být také stěžením prvkem vaší agendy, protože pokud neproniknete do univerzit, nezměníte kultury, pokud studenti děti eh, nebudou aktivní eh, a angažovaní, pokud nebudou vznikat eh, uvnitř institucí skupiny, které budou razit kulturní změny, změny tak se to nestane snažit se, aby univerzity v Evropě se věnovaly zejména výzkumu, to se asi nepodaří v rámci tohoto programu eh, mě zajímá, zdali eh, v rámci Horizontu 2020 je něco, co skutečně vytvoří eh, pro Evropu nějaký zlom, a nebo zdali je to pouze o růstu o několik procent, anebo zdali je to také určitá snaha o změnu trendu nebo o zlom, který Evropa potřebuje. Jedna zem, eh, země, která to vyřešila velmi účinně, je Finsko. Znáte jistě eh, reformu finských univerzit. Víte asi, jakým způsobem eh, to v roce 2009 probíhalo, ale Finové skutečně velmi strategicky eh, přistoupili k zásadní reformě univerzit eh, s tím, aby všem eh, státním univerzitám umožnili nezávislou činnost bez kontroly státu, tudíž mohou těsněji spolupracovat s podniky, vznikají partnerství mezi nimi. Tolik teda z mé strany a děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Grazie, Bart. Děkuji, doktore Bartonelli. A nyní máme diskuzi, takže eh, opět jsme překročili čas. Eh, já jsem hovořila trochu se sekretariátem, ale mm, mm, o tom, ale mm, vzhledem k tomu, že jsme tady měli hosta z Kalifornie, tak bylo velice, myslím, zajímavé si vyslechnout tuto mimoevropskou zkušenost. A nyní dvě minuty každý má teď do diskuze. Začneme panem Ellerem. Mám dvě otázky. První otázka se týká Rady ministrů, teda pana ministra. Při vší zdvořilosti ale podle vašich slov musím říci, že jsem získal velmi pesimistický postoj eh, k průběhu jednání mezi parlamentem a eh, radou. Dvě otázky k této věci. Je pro nás celá nepochopitelné, proč dánské předsednictví rozhodlo eh, předložit na stůl pravidla účasti. Prakticky vlastně máme několik eh, neznámých. Jednak eh, neexistující finanční eh, rámec, respektive existující finanční rámec, ale na druhou stranu máme radu ministrů, která není ochotna ani předložit na jednání pravidla účasti. Takže otázkou je, do jaké míry je Rada ministrů eh, vůbec eh, kompetentní a eh, do jaké míry jste vy jakými si rukojmí v této oblasti. Očekáváme silnější angažma dánského předsednictví. Bylo, já, bylo přece avizováno, že během vašeho dánského předsednictví o těchto pravidlech účasti vůbec nemá být jednáno a to považuji za velký krok zpět. K tomu bych rád získal vaše vyjádření. A možná také posouzení celé eh, tematiky, například otázky když zůstaneme u stávajícího finančního rámce, tak eh, v roce 2013 to bude eh, zvýšení o 6 až 10 rozpočtu. To je vlastně, alebo to zní jako mnoho, ale v podstatě je to skromné. A to znamená, že cíle 2020 3% HDP nebudeme schopni dosáhnout. Takže v polovině desetiletí už budeme vědět, že cíle 2020 eh, eh, nebudou eh, dosaženy. A tady bychom potřebovali vyjádření, konkrétní vyjádření rady. Druhá otázka se týká paní komisařky Quinn zejména v souvislosti s tím, co jsme tady slyšeli, eh, eh, eh, investiční kapitál, se hovořilo také o podnikatelských aktivitách. Parlament má takzvanou risk sharing facility, která se zaměřuje ale zejména na půjčky a úvěry, to znamená na sektor průmyslu a méně na podnikání. Když mm, odečteme 4 miliardy, tak je tady pákový efekt asi 1,5, to znamená 40 miliard a to je další eh, rozměr, který je důležitý. Jaká je k tomu vaše pozice? A poslední otázka. Ta se vztahuje k mezinárodnímu rozměru. I ten tady zazněl uh, laskavě tiše ze strany Ameriky když se hovořilo o tom, do jaké míry jsou naše programy atraktivní. V rámci Specific Programs eh, byla uvedena řada cílů. Hovoříme tady o eh, rozvíjejících se o ekonomikách, o sousedství, o rozšiřování, o rozvojových zemích. Eh, také podáváme zprávy o velmi specifických věcech, například klinických studiích, o biotechnologiích a tak dále pokud jde o internacionalizaci, tak důležitá je tady strategická dimenze, s jakými partnery a za jakých podmínek a jak chceme zajistit účast právě těch eh, excelentních, excelentních regionů na tomto programu výzkumu. Děkuji. Signor Cukalas. Um, ani pan Cukalas, ale prosím, respektujte čas. Mám erotisi στην κυρία Επίτροπο. Ano, já mám otázku jednak na paní komisařku. Mimochodem, blahopřeji vám k tomu, jak k způsobu, jak řešíte otázku vztahu se strukturálními fondy. A doufáme, že tato iniciativa paní komisařky eh, eh, především pomůže těm státům, které jsou pozadu, pokud jde o implementace Lisabonské strategie, protože potřebujeme určitou podporu. Spolu s těmi ekonomickými nástroji potřebujeme i mechanismy pro technickou podporu, technologickou podporu. Pokud chceme skutečně to mínit vážně a rozšířit tu excelenci všude po Evropě, stejně po Evropě, což <clears throat> mě vede k republice Kalifornie, pan doktor Lee. svým unikátním eh, způsobem se vyjádřil i k Evropě a říkal, pokud to dobře jsem pochopil, že individualismus v Evropě znamená, <clears throat> že jsme v takové neandrtálském stavu, protože my jsme nebyli schopni, nebo oni nebyli schopni eh, inovovat kvůli tomu, že byli oběti eh, muže Kromaňonského. A jak to teď je? V takové, v takové to široké sbírce zemí, jako tady my v Evropě, s těmi různými historiemi a mm, kulturou a podobně, jak tedy vyřešit ten deficit v inovaci a i, eh, i deficit s rizikovým. A samozřejmě nemluvě teď o recesi, která asi je eh, stejně eh, špatná jako ta, kterou zažili Spojené státy v 20. letech. <clears throat> My máme univerzity, které mm, eh, sebo, mezi sebou ale nespolupracují tak jako univerzity v USA. Pokud se nám nepodaří zajistit jejich spolupráci, tak vidím špatně naši budoucnost. Děkuji, pan Kelly. Eh, Děkuji. Děkuji za prvé na všechny tři řečníky. Paní komisařka mm, nastínila základní scénu a upřímně asi zatím tedy se eh, nezmenšuje ta propast, kterou my máme za ostatními Japonskem, Spojenými státy a podobně. Jde nám o to v té strategii 2020, máme na to různé politiky a podobně. <clears throat> Pan Pedersen hm, se zmínil o tom, že věda, vědě se nedaří eh, přivádět nové produkty na trh. A co musíme tedy udělat, aby k tomu eh, došlo? A já děkuji hm, vám za Eh, velice dobrou práci a za práci pro moji zemi, pane Eli. Já jsem navštívil eh, eh, Silicon Valley i s dalšími, třeba to byl Peter Skinner. A skutečně bylo dobré něco podobného mít v Evropě. Moje otázka však možná spíše je na paní komisařku. To, co řekl doktor Lee, především když posuzoval úspěch ve smyslu toho, kolik nových výrobků a pracovních míst se vytvoří. Protože o to jde v tom výzkumu, vytvořit nové výrobky a nová pracovní místa. Konkrétně on řekl, je třeba, aby univerzity a ústavy tedy eh, byly tou hybnou silou. A co my v tom uděláme? A bychom mohli říci v roce 2020, ano, nám se to podařilo, Splnili jsme cíle, pokud jde o investice do vědy výzkumu, pokud jde o nové produkty a splnili jsme i cíle, které se týkají tvorby nových pracovních míst. Děkuji. Děkuji. Pan Blante. Ja, vielen Dank. Děkuji. Chci poděkovat panu doktoru Burton Lee za projev, v němž bylo mnoho pravd a o němž je potřeba déle eh, uvažovat. Mám otázku na dánské předsednictví i na eh, komisi. Pokud jde o dánské předsednictví, tak eh, tady se připojuji ke stínovému zpravodaji o pravidlech účasti. Pravdou ale také je, že rozpočet bude asi schválen až za irského předsednictví. Diskutujete, budete pak diskutovat horizont se všemi prvky, anebo budete, co by předsednictví ještě sto, předložit určité návrhy na krácení. Eh, upřímně řečeno, eh, každý den můžeme několikrát eh, požadovat navýšení rozpočtu a navýšení tohoto programu, ale pravděpodobně to asi stroskota na tvrdosti rady, takže se budeme muset dříve nebo později bavit o tom, kde začneme krátit i v rámci programu. A tady bych si rád vyslechl návrhy rady, ne abychom my, parlament, byli nakonec ti zlí, kteří eh, škrtají. Já mám také sám představy o určitých eh, škrtech, například eh, pokud je o technologický institut a tak dále. A na adresu komise my přece chceme vytvářet centra excelence. Existují tady už určitá úsilí, například regionální politiku eh, sloučit s komunální politikou a tak dále. Eh, můžeme eh, zaručit, že dojde k soutěži o excelenci, aby tato nová zařízení střední, východní, jižní Evropy mm, vznikala pokud jde o, eh, aby byla, eh, byly prostředky strukturálních eh, fondů účelně využity, ale také jiné prostředky, a sice účelně. K tomu bych také chtěl mít výpověď komise. Děkuji, pan Rubik. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, eh, za, o, domnívám se, že diskuse o prostředcích je zcela eh, rozhodující, protože eh, vzhledem ke stávající zadluženosti v Evropě to není až tak růžové, pokud jde o štědré financování programu. A proto bychom měli zvážit, eh, a paní komisařko, váš kolega, který je příslušný pro daně, snad něco obdobného jako zákon o malých podnicích by mohl vzniknout zákon o inovacích a výzkumech, totiž program eh, financ, optimálního financování eh, malých a středních inovativních programů. Například, že budou uznány určité prémie, je za výzkum, že budou eh, vytvořeny určité odečitatelné položky navíc, že budou moci využívat rizikový kapitál, aby si vůbec mohli dovolit riziko výzkumu. Ale mm, to je třeba si předem zasloužit, než ehm, budou tyto rizikové prostředky k tomu riziku eh, dány k dispozici. A uvažovalo eh, se o tom zavést ehm, plošnou daň pro výzkumníky, pro ehm, badatele, pro všechny ty, kteří působí působí v oblasti vědy a výzkumu, například, že budou osvobozeny od eh, daní z příjmů, aby ehm, mohly eh, být k dispozici těmto inovativním eh, podnikům za ehm, velmi dobré konkurenční podmínky a přesto budou pobírat slušné ehm, platy. A nebo mohli bychom třeba přemýšlet o vytvoření cestovní mapy 2020 o um, inovativním zdaňování inovativních podniků. Děkuji. Děkuji, pan Merkis. Paní Merkis, děkuji, děkuji paní eh, předsedkyně, paní komisařko a děkuji všem řečníkům za vynikající projevy. Já bych se chtěla obrátit na pana Bertena Lee hmm, se kterými jsme se již několikrát setkali i v Silicon Valley. A mě překvapilo, když jste řekl, že pro inovaci je velice důležité, abychom byli otevření. To znamená, že vy máte eh, na univerzitě lidi, kteří tam jsou, eh, kterým je hm, více než 18 a vy jste řekl, eh, abychom se ale neobraceli pouze na ty mladé, ale i na ty starší protože nejenom mladí mají tedy ty skvělé nápady při začínání třeba s určitými projekty, ale i ostatní. A proto my musíme v Evropě, v Evropě také zapojit všechny všech věků, věkových kategorií. A paní komisařko, chtěla bych vědět, jaké jsou předpoklady eh, mm, proto aby eh, třeba ty národní politiky, aby byly v souladu s evropskými. Třeba v Nizozemsku my máme takové sektorové přístupy založené spíše na tématech, kdežto evropské politiky se zaměřují na změny ve společnosti. Jak to tedy sladit a jak, podle jakých předpokladů, mm, aby <clears throat> evropské politiky skutečně byly realizovány tak, jak se původně zamýšlelo? Ještě na pana Lee. Vy jste mluvil o cílích pro ty start pro ty začínající technologické firmy. Máte nějaké příklady ze Spojených států, kdy to fungovalo, stanovení takových cílů? A <clears throat> máte nějakou představu, protože já jsem již hovořila s, komi- s komisařkou o sektorovém přístupu. Vy spíše se zaměřujete na to tak, že vy hm, ignorujete Eh, tedy tu sílu softwaru. Samozřejmě my nejsme všichni inženýři, technici a <clears throat> když máme takový odvětvový přístup, tak to je úplně naopak eh, v opozici vůči tomu, co jste řekl vy. Takže buď to je jedno nebo druhé, anebo si myslíte, že by to byl, mohl být takový mix. Děkuji, paní Gutierrez Cortines. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát. Člověk se tady opravdu hodně dozví, já už jsem si toho moc poznamenala. Ale je tady jedna věc, která mě dnes se zvláště zaujala. Pan Lee hovoří o konceptech, ne o konkrétních věcech. A já mám pocit, že je důležité, abychom zvážili ten koncept Evropy inovací, protože ta, ta kultura či mentalita v oblasti inovací, hodnocení eh, je potřebná, aby, se, aby vzniklo prostředí vhodné pro inovaci a výzkum. Já myslím, že problémem Evropy je to, že máme prostě odvětvové roztříštěné politiky. A mám pocit, že tady parlament, když se to snaží změnit, tak to jsou spíše takové izolované návrhy na změnu. A je třeba toto změnit protože v Evropě na to působí veliké problémy a je velice složité měnit zvyklosti a přístupy. Tady se skutečně jedná o změnu eh, určitého modelu. A v tomto smyslu mě zaujalo a chtěla bych říci, že pokud jde o změnu modelu eh, univerzit, eh, změnu systému změna systému accountability na systém hodnocení je zcela nezbytná, protože jinak se Evropa nebude dále vyvíjet. Já mám tady dvě otázky. Jednu na paní komisařku a na pana Lee. Horizont 2020 nemůže být nějakou kouzelnou hulkou, která všechno změní. A ptám se tedy, paní komisařko, zda by bylo možné, že bychom se odvážili, a určitě by to získalo podporu parlamentu, k nějakému skutečnému auditu problémů, které existují v jednotlivých státech a univerzitách, tak abychom mohli navrhnout změny. Máte nástroj ERA. A co víc by se mohlo uh, udělat v rámci tohoto nástroje ERA? Možná by se mohlo provést nějaké vnější hodnocení stavu evropských univerzit, tak abychom uh, Ehm, mohli změnit přístup. Takže to je moje otázka na paní komisařku. Co si o to myslí? A druhá otázka na pana Lí. Jaké jsou podle vás klíče k tomu, abychom změnili ty koncepty a tuto naši ehm, mentalitu? Jak, jak toto ovlivnit? teď tady nemluvím o rozpočtu, ale skutečně o tu konceptuální změnu. Jak podle vás bychom k tomu měli přistoupit? Děkuji. Grazie. Děkuji, paní Toja. Ehm, děkuji, děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem za příspěvky. První otázka na komisařku. My jsme slyšeli, jak je důležité Mm, snaž, e, zapojit se do té fáze komercializace těch výstupů, výsledků vědy výzkumu v Evropě. A já se ptám, e, máte na mysli nějaké aktivity, které by aplikovaly ten princip First in Europe, třeba nějaká expertní skupina na vysoké úrovni? Protože e, studie naše náměty, návrhy našich expertů, to je něco, co by mělo být vyslyšeno, ale možná bychom mohli nalézt něco, abychom v Evropě i pomáhali státům a podnikům, aby mohli aplikovat v praxi výstupy vědy a výzkumu, a protože i my zde máme inteligentní nápady. A potom do, eh, synergie nebo komplementárnost, koordinace, ať navrhne komise co, cokoliv, tedy ta komplementárnost mezi těmi, eh, tím eh, horizontem 2020 a dalšími fondy, ať jsou to fondy pro soudržnost, jak ty by také mohly podporovat šíření té excelence. <clears throat> Například, jak společně ze strukturálních fondů podporovat eh, vytváření eh, infrastruktury pro vědu a výzkum spolu tedy s tím programem Horizont, tedy mít nějaké interdisciplinární projekty, které by správně čerpaly z obou těchto pilířů fondů. Tedy budeme čekat zde na návrhy komise, co se týče těchto dvou programů a určitě parlament se k tomu vyjádří my dostaneme ty návrhy a potom určitě v rámci spolurozhodování se k tomu vyjádříme, protože to není žádná sekundární potřebná záležitost. Paní předsedkyně, děkuji. Pan Janssen. Eh, děkuji vám. Také já bych chtěl poděkovat jednotlivým řečníkům a děkuji jim za všechno to zajímavé, co nám tady řekli. Chtěl bych navázat na to srovnání USA a Evropy. Mám tady k tomu konkrétní otázku. Profesor Lee na konci řekl, že reforma univerzit nespadá do naší odpovědnosti, ale je to věc, která má vliv na způsob, jakým přistoupíme k tomuto rámcovému programu. A pokud by se ten program nějak změnil, mohli bychom přispět k větší otevřenosti univerzit. Chtěl bych se vás zeptat, zda máte nějaké konkrétní návrhy ohledně toho, jak bychom k tomu mohli přistoupit v rámci Horizontu 2020. Jak díky Horizontu zajistit větší otevřenost univerzit? A má druhá otázka. Hovořil jste o Silicon Valley. Říkal jste o vývoji ve Finsku, Švédsku a dalších zemích. Pokud bychom chtěli posílit možnosti výzkumu, jak eh, toho můžeme dosáhnout? Je třeba posílit eh, nějaké konkrétní systémy eh, či vědecké kruhy v jednotlivých zemích, na té mapě jste ukazoval určité oblasti, eh, které vlastně jsou eh, vepředu, které mají ten vítr v plachtách. Je třeba si tedy z nich vzít příklad, anebo je třeba se snažit to zlepšit pomocí programu Horizontu 20, Horizont 2020? A ehm, jaká by byla ta nejefektivnější cesta k posílení našich eh, inovačních schopností v Evropě? Co byste navrhl? Grazie. Děkuji. A nyní eh, dáme slovo, i když musím požádat struč, o stručnost, bohužel požádám tedy paní komisařku zástupce rady i profesora Lee, aby zareagovali, prosím. Se pokusím být nejstručnější, co to půjde na otázku pana Elera, který tu bohužel již není. Aha, vy jste tady, vy jste si přesedl. Dobře. Takže pokud jde o venture capital, rizikový kapitál, jak víte, my máme úspěšný nástroj pro sdílení rizika, risk sharing facility. A máme jeho, byl zhodnocen nezávislým orgánem a výsledek je stejný. Peníze, které byly investovány ze strany komise a EIB, mají velký pákový efekt. Hodně to pomohlo. Myslím, že to bylo na začátku prosince, kdy jsme se dohodli, že eh, pozměníme smlouvu o spolupráci a mm, tam jde o to, aby ORSSF mm, měl větší pákový efekt, pokud jde o dostupné zdroje, které se mohou použít. A za druhé, abychom i v této smlouvě o spolupráci řešili otázku infrastruktury výzkumu a abychom i mm, přes Evropský investiční fond mohli poskytovat půjčky, úvěry eh, těm malým středním podnikům, které inovují, což je zcela zásadní v této fázi pro tento nástroj, pro toto facilitu, protože předtím jsme se hodně zaměřovali na velké projekty, velké firmy, takže to je <clears throat> důležitý fakt. Já nebudu hovořit detailně o mm, těch equity instruments, eh, tedy investice do kapi- investicích do kapitálu, ale jak víte, pokud jde o internacionalizaci, máme velkou strategii teď, eh, která bude předložena na konci roku Zvažujeme tedy, kde jsou naše strategické zájmy teď. <clears throat> pan Sukelas a pan Glantek oba hovořili o e, šíření excelence a já vím, že generální ředitel Smith o tom již hovořil a oba máte pravdu v tom, že říkáte, že synergie mezi strukturálními fondy a horizontem 2020 budou zcela zásadní při šíření excelence po celé Evropě. A e, určitě tyto e, fondy musí e, jít ruku v ruce. Strukturální fond musí pomáhat v budování infrastruktury, tedy mm, v tom hardwareu. A Horizont 2020 bude na to reagovat, to znamená za prvé bude dávat takovou tu nálepku excelence této infrastruktuře a potom i bude poskytovat <clears throat> finance tak, aby podporovali se profesoři katedry, aby se zapojili do té infrastruktury a byli těmi nositeli excelence.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 Europe, gone to the United States, but all wanted to come back to Europe. takže hovořili o tom, že je třeba, abychom ten systém e, měli transparentnější. Pan Rubik hovořil o daňových změnách v Evropské unii, říkal, že to je dost takové těžkopádné v Evropě a že je možné to odsouhlasovat pouze jednomyslně, 27 států musí být pro, tak to je. Ale určitě máme velice dobré příklady v některých členských státech, kde změnili daňové předpisy ve prospěch investic do vědy a výzkumu inovace. A já si myslím, že ty členské státy, které eh, zatím to neučinili, tak by se měly inspirovat eh, ty státy, které znám nejlépe, tak tam to provedli nedávno a já myslím, že to je velice dobrá věc. Dále, paní Toja, za prvé, mm, tedy eh, eh, mm, tedy my eh, jsme měli toto doporučení již od té expertní komise, my jsme to ale v komisi neakceptovali. First Europe Exploitation si myslíme, že je obecné pravidlo, mm, ale jsme si vědomi toho, že pokud existuje nějaký strategický evropský zájem, nebo pokud třeba jde o velkou evropskou investici do nějakého projektu, tak bychom měli zvážit tedy tuto koncepci First Exploitation in Europe, tedy první použití v Evropě, Eh, tak to bychom měli zvážit, tedy chránit to použití, ale jinak eh, ten základní princip a tradice je, že eh, je to použití otevřené, tedy jen i jinde, nejenom uzavřené na Evropu. Děkuji. Paní předsedkyně velice stručně, ale určitě se zareagovala na všechno a nyní má slovo pan Pedersen. Děkuji, paní předsedkyně. Také se pokusím být co nejstručnější. Uh, takže pro pana Glandeho a pana Ileho, tak chtěla, abych vám odpověděl společně. Mohu vás ujistit, že se opravdu snažíme eh, o maximum, abychom pokročili s jednáními o horizontu 2020. A víme, že ta pravidla účasti jsou velice citlivou a důležitou částí celého balíčku a určitě se o tom bude diskutovat i na příští radě. Teď eh, jsme ve fázi kde všechny členské státy procházejí celý balíček stránku po stránce a analyzují celý ten program Horizont 2020. Děláme to tak, abychom snad na konci května, kdy bude další zasedání rady, eh, dospěli Eh, aspoň k částečné obecné dohodě, což je tedy dohoda týkající se struktury eh, toho nadcházejícího rámcového programu. A myslíme si, že má smysl tedy diskutovat o tom uspořádání nyní a o penězích eh, následně. Velice nám leží na srdci dobrý dialog s parlamentem. Už jsme vedli několik konzultací, máme myslím, nebo bylo také dobré zastoupení na neformální radě v Kodani a skutečně chceme vést ten dialog i do eh, toho zasedání rady v květnu a já doufám, že bude možné přes všechny problémy eh, uspořádat nějaký společný politický eh, seminář na toto téma s parlamentem někdy v květnu. Skutečně se snažíme tedy do konce května dospět k nějakému výsledku. Děkuji. Grazie. Barton Lee. Děkuji. Pan profesor Barton Lee. Thank you. Děkuji vám. Omlouvám se, jestli eh, na někoho zapomenu ve svých odpovědích. Pan Eller se ptal na to, do jaké míry ponaučení z amerických programů lze e, využít v Evropě. Já vím, že generální ředitelství výzkum se hodně dívá na příslušné programy v USA a některé věci z těch amerických a také kanadských programů převzalo. Myslím, že to mají docela dobře promyšlené. E, ten e, program vlastně americký je jeden z nejlepších a myslím si, že něco z toho už se tady vlastně používá nebo využívá v generálním ředitelství výzkum. Pokud jde o ty, ten individuální eh, přístup, doufám, že to nevyznělo z mé strany tak negativně. Podle našeho názoru, pokud jde o tu změnu mentality na evropských univerzitách, tak nejužitečnější bylo při vážet vlastně delegace studentů a profesorů, eh, kteří prostě třeba na týden jedou do Silicon Valley, navštíví Stanford, Berkeley, aby opravdu pochopili, jak v těchto univerzitách funguje, navštíví kampus, pochopí to prostředí té univerzity a to, myslím, pak má velký vliv na třeba změnu mentality. Například, už jsem se zmiňoval o finských univerzitách, ale také britské univerzity se hodně mění. Eh, objevuje se tam i studentské eh, podnikatelské eh, firmy na těch univerzitách, které tedy působí například při různých technických školách a podobně. Pokud jde, na to se ptal pan Kelly, o ty nové výrobky a pracovní místa, Eh, inovační politika možná postrádá nějaký konkrétní program. Jsou tady programy komise, programy eh, národních ehm, států, ale některé věci tam zcela chybí, jako třeba výrobní design. Eh, to je věc také inovativní a eh, chybí to tam, možná je to i proto, že některé technické školy to nepovažují za dostatečně seriózní téma. I, i zde možná vidět ta potřebná změna mentality, že si třeba na univerzitách neuvědomují, jak funguje třeba ten výrobní design na školách, jako je MIT nebo Stanford. Potom eh, paní poslankyně Merkis, jsem rád, že vás zase vidím. Já já jsem skončil svůj PhD v 48 a MBA v 50. To na řadě eh, evropských univerzit by bylo nemožné. Vidíte, že my v eh, USA um, bereme vážně to eh, celoživotní vzdělání. Řada třeba žen, které vychovají své děti, potom v 45 se vrací na univerzitu, aby si doplnili své vzdělání a udělali si třeba doktorát a podobně a my se tedy snažíme, aby všichni pracovníci mohli naplno využít eh, svých schopností, svého potenciálu. Byla tady otázka na americký příklad eh, těch startupů. Myslím, že něco takového funguje na eh, univerzitách na americkém středozápadu, třeba v Nebrasce, kde vlastně mají větší jaksi, ekonomické problémy, takže se snaží pomáhat těm startupům, těm novým podnikům které vznikají. A pokud tady byla otázka, zda to je tedy buď a nebo software nebo jiná odvětví, rozhodně to se navzájem nevylučuje. Software je něco, co by se mělo prolínat všemi technologiemi a oblastmi e, života. Pak paní poslankyně Gutierrez Cortines e, souhlasím s tím, že je potřeba mít dobrou zprávu, dobré um, hodnocení, Hodně se hovoří o tom, že prostě v Evropě je nějaká mentalita. My eh, třeba často hovoříme o formování určité mentality v rámci firm, v rámci regionu A možná by bylo dobré uvědomit si, jak třeba změnit mentalitu tak, aby evropské regiony byly inovativnější. Google si prostě eh, kdysi vytyčel, jakou chce mít firemní kulturu, firemní mentalitu, eh, vlastně přizpůsobil tomu celý svůj systém a byli velice úspěšní. Je to velice novátorská kultura a v Silicon Valley, a to je důvod, proč třeba také Google eh, je aktivní na mnoha různých trzích, Určitě je možné si tu kulturu eh, a změnu kultury jak si vyjasnit a vytyčit. V reakci na pana Jonsona já neznám přesně ty postupy v Evropském parlamentu, co můžete dělat, co nemůžete udělat, ale někdo prostě na evropské úrovni, celoevropské úrovni musí vystoupit a vyzvat eh, k tomu, aby se opravdu provedla reforma univerzit pokud to nebude Evropský parlament, eh, tak eh, nevím, kdo jiný to bude, ale někdo to skutečně musí udělat, musí poukázat eh, na to a dát tomu mnohem, mnohem větší prioritu prostě i v médiích, ve, na veřejné mínění, na politické úrovni protože je třeba posílit kvalitu výzkumu na evropských univerzitách. Já jsem zaznamenal, že je třeba je mnohem více zapojit do těch podnikatelských procesů. Některé univerzity jsou příliš izolované, to třeba jsem viděl na polských univerzitách. Oni vůbec nevědí, co se děje mimo Polsko na, v jiných oblastech takže oni maj, se prostě pořád soustředí jenom sami na sebe, protože nemají vlastně žádné srovnání s vnějším světem. Je třeba věnovat mnohem více pozornosti také e, volbě témat pro výzkum, volbě výzkumných strategií na univerzitách. Je třeba, aby si na univerzitě uvědomili, jak zvolit vhodné téma pro výzkum. E, to platí třeba i pro různé e, věd, národní vědecké agentury. Ty by měly třeba podporovat univerzity univerzity, tak jak to je v USA. Například naše Národní vědecká rada poskytuje velkou podporu univerzitám třeba v tom, že je informuje o dění na jiných amerických univerzitách. Eh, to je, nevím, jestli to je úkolem pro uh, Horizont 2020, ale každopádně je to v Evropě třeba, aby opravdu uh, rektoři, uh, děkani na univerzitách v tom byli vyškoleni, aby věděli, jak to vlastně má správně ten výzkum fungovat. A zdá se, že to nikdo nedělá. My jsme se na to soustředili, aby skutečně ty představitelé amerických univerzit věděli, co se děje, jaký je poslední uh, vývoj, protože v Evropě eh, skutečně často představitelé univerzit nemají tušení, co se děje v USA a jinde ve světě. Děkuji. Výborně, děkuji. Chci poděkovat všem přednášejícím paní komisařce, eh, zástupci rady a panu profesorovi Lee. Máme velké spoždění, takže se s vámi okamžitě teď rozloučíme. Děkuji. Thank you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 Mm. Dobře, musíme začít, pokračovat. <clears throat> Prosím. Začneme, začneme opět a dám slovo hned. la parola. Dám slovo paní Marie da Gracia Carvalho, aby téma uvedla. Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych úvodem řekla, že je pro mě velkým potěšením uvést tento panel na tak důležité téma jako eh, malé a středně velké podniky a eh, vedení v této oblasti. Je to velmi důležité v dnešním ekonomickém klimatu. Zejména účast na výzkumných programech EU ukazuje tendenci eh, upadající. To jde ruku v ruce s tendencí vnímat výsledky evropského vědeckého výzkumu eh, jako eh, součást aplikací eh, ve výrobě třetích, v třetích zemích. A to se to platí také, když výrobky mm, této produkce jsou určené ke spotřebě v Evropě. Na tomto pozadí máme několik cílů, které musíme dosáhnout. Účast inovativních malých a středně velkých podniků musí být posílena v rámci horizontu 2020. Soukromé investice do oblasti vývoje a výzkumu musí být eh, podpořeny a eh, také inovace musí být podpořena jako taková. Nad rámec těchto obecných eh, cílů je zde několik výzev, které si zaslouží velkou pozornost, podle mého názoru. A sice za prvé, jak zajistíme, aby eh, eh, eh, naše průmyslové vůdcovství a účast malých a středně velkých podniků je dost široké, aby vzalo v potaz nejenom průmyslové vůdcovství, ale také potřebné interakce s dalšími dvěma pilíři v rámci Horizontu 2020 musíme eh, se také zavýšet nad excelencí a eh, pilířem sociální odpovědnosti. Jak eh, to zajistit? Za druhé, Další otázka, kterou bych chtěla nadnést, je, jak zajistit, aby Horizont 2020 pokryl eh, vlastně celou oblast od výzkumu až po trh. Návrh komise, který je pochopitelný a dobře promyšlený, je stále ještě mm, vágní, pokud jde o podrobnosti a zejména ve vztahu k té mm, eh, druhé fázi eh, řetězce inovací. Tady potřebujeme jasnou definici Eh, například o eh, pilotních projektech, eh, takzvaných projektech flagship a tak dále. Jak zajistit pokrok v této oblasti? Za třetí, je zde celá řada disponibilních nástrojů, v podstatě příliš mnoho podle mě. Je proto důležité, abychom zjednodušili množství eh, těchto disponibilních nástrojů a abychom eh, vybrali ty, o nichž se domníváme, že jsou nejvhodnější k plnění úkolů. Dovolte, abych uvedla příklad. Máme GTIs, GPIs, PPPs, a tak dále. Jak eh, eh, zracionalizovat tento vějíř nástrojů a zvolit eh, ty nejužitečnější pro naše účely? A e, poslední bod, jako vždy, je zde zásadní otázka financování. E, pilotní projekty a e, příklady, demonstrace jsou obvykle velmi nákladné a proto potřebujeme přístup financování z mnoha zdrojů, v rámci čehož budou strukturální fondy hrát důležitou roli. Také musíme zajistit kompatibilitu s eh, rámcem eh, pomoci, eh, státní pomoci Evropské unie. Hledím vstříc debatě a doufám, že se dozvím od vás, jak se přiblížit k naplnění těmto cílům. Jako zpravodajka v rámci tohoto programu se zajímám zejména o detaily a těším se Eh, na vaše odpovědi eh, na tyto moje otázky a doufám, eh, že mi pomůžete splnit můj úkol. Děkuji vám mnohokrát a těším se na tuto velmi důležitou sekci dnešního odpoledne. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a nyní má slovo Peter Skinner. Děkuji, paní předsedkyně, budu co nejstručnější. Domnívám se, že Evropa se někdy pohybuje eh, v kruhu, když hovoří o financování průmyslu eh, malých středně velkých podniků a vůcovství přichází z jiné části světa. Eh, místo toho, abychom to vytvářeli na evropské úrovni. Máme nejlepší možné finanční nástroje a upřímně řečeno máme také nejhorší finanční nástroje a zjišťujeme, že v této současné krizi tato kombinace kombinace vede k tomu, že všichni odsuzují finanční eh, nástroje, finanční inovace a všichni to háží do jednoho pytle. Takže otázkou je, co vlastně je vhodné pro začínající eh, malé a středně velké podniky eh, jak nyní pokračovat s tím akčním plánem rizikového kapitálu, který vznikl před několika lety na úrovni Evropské unii, jak zajistit přístup ehm, členským eh, státům a malým a středně velkým podnikům k financování. A eh, eh, je zde celá řada otázek, zcela základních Podniky nevznikají jen tak z čistá jasna, ale proto, že tady eh, musí být určitý eh, řetězec spolupráce, určité klastry, eh, které vznikají již na univerzitách ve spolupráci s podniky a tak dále. Jak teda nastartovat tento proces? aniž bychom nevyplýtvali všechny naše finanční prostředky a jak e, navýšit díky tomu počet e, pracovních míst. Takže e, úspěch Horizontu 2020 záleží zejména na soukromém sektoru, který bude a samozřejmě na vývoji finančních nástrojů, které budou vhodné. A na druhé straně je ten protichůdný systém, který spočívá v tom, že máme tady veřejný sektor, finanční prostředky z daní a i tam může být e, vytvořen určitý e, zdroj e, finančních prostředků. Doufám, že se víc dozvím od našich panelistů. Děkuji, pane Skinnere, a hned dávám slovo panu inženýru Vern, inženýrovi Wernerovi. Děkuji vám. Je pro mě velkou ctí a potěšením, že mohu říci několik slov o průmyslovém vůcovství a malých a středně velkých podnicích. A budu, budu rychlý, abych ukončil včas. My čelíme takzvaným, takzvaným globálním výzvám. Většina z nich je zcela konkrétního rázu, eh, takže bychom měli hledat také konkrétní řešení, ale současně E, tady máme co dočinění s dalšími výzvami, které bych nazval nekonkrétními výzvami. A e, to je zejména zvídavost lidstva a e, poznatky zítřka nutno tyto dva pojmy srovnávat, nikoli náhodně, ale úmyslně. Tady vidíte Eh, diagram. Eh, a sice diagram, který znázorňuje proces od vynálezu k inovacím. Nyní bych vám uvedl několik příkladů z oblasti eh, letectví, to znamená letectví a vesmírného výzkumu či letectví, kde skutečně eh, eh, máme určité vůdcovství, pokud jde o vrtulníky, satelity, družice, letadla. A tady máme určité klíčové faktory úspěchu. Předpokladem je spolupráce na všech úrovních v rámci Evropské unie, politická a soukromá vůle, vytvářet a posilovat evropské sektory, vytváření a kontinuální vývoj společného evropského výzkumu a inovačních strategií, dále implementace strategie harmonizovaným způsobem, ale s individuální odpovědností na všech úrovních, vhodné financování na evropské, národní, regionální a soukromé úrovni, které pokryje celý um, řetězec výzkumu a inovací s eh, vhodnými nástroji a také existence eh, nepřerušeného řetězce ekonomické přidané hodnoty. Tady vidíte názorně, že inovační proces potřebuje vhodné financování od prvopočátku až eh, po moment, kdy všechno probírá, pardon, přebírá průmysl. A to se týká nejenom letectví, ale všech ostatních soukromých sektorů. Tady vidíte vlastně eh, rozdílné jednotlivé dobře definované kroky a v rámci těchto kroků jsme také definovali roli národních výzkumných středisek, roli univerzit, akademií a tak dále eh, úroveň 2 a 3. Eh, to znamená přetavení znalostí do praxe ve spolupráci s akademickou půdou, dále ve spolupráci s eh, průmyslovým sektorem a samozřejmě s tím souvisí i vzdělávání mladých eh, výzkumných pracovníků a vědců. Eh, naše středisko je střediskem evropským a současně jsme i německou vesmírnou agenturou. Zabýváme se letectvím, vesmírným letectvím a tak dále a dopravou. Eh, je nutno překonat mezeru mezi eh, základním výzkumem a aplikovaným výzkumem a mm, přenášet znalosti, vědomosti do eh, praxe. To je součást naší práce v oblasti letectví. Ehm, spolupracujeme s celým světem. To pro nás znamená, že spolupracujeme na národní úrovni, ale také na evropské a celosvětové úrovni s nejrůznějšími partnery a jsme velmi rádi, že i v rámci Horizontu 2020 bude možno možnost spolupracovat například s americkou eh, NASA. Eh, když nyní pohledneme do sektoru eh, letectví, tam máme jasné strategické výzkumné, výzkumné cíle, a sice konkrétně pět cílů v rámci FlyPass 2050 reagujeme samozřejmě na potřeby všeho druhu, včetně potřeb trhu, vzdělávání. A faktory úspěchu tohoto strategického výzkumného inovačního plánu je vzít v potaz to, co děláme. To znamená uznat eh, letectví jako výrazně evropskou národní prioritu růstu, identifikovat evropské eh, potřeby infrastruktury, mm, eh, podpůrný mechanismus informačních technologií eh, a eh, samozřejmě i informační tok a dostatek eh, vysoce kvalifikovaných pracovníků a samozřejmě také dodavatelský řetězec. Máme, pokud je o vesmír, mezinárodní vesmírnou stanici a ve vesmíru najdeme i řadu dalších aspektů, například různých satelitů, družic, řídících center. Vše mm, souvisí s průmyslem a máme takzvaný, takzvané programy Evropského bez, eh, Evrop, European Space Flagship. K tomu patří například projekt Galileo a tak dále. Eh, otázka je, zdali se to týká vesmíru pouze, ne nikoli. Podívejte se na Galileo. Díky Galileu můžeme také eh, výjít vstříc potřebám společnosti, například snižovat hlučnost prostředí díky eh, GPS. Můžeme také zajistit bezpečnost eh, vlakové dopravy tím, že budeme používat systémy prevenci kolizí. Můžeme také do jisté míry vycházet vstříc potřebám potřebám energetiky, tím, že budeme hledat nové zdroje energie ve vesmíru, včetně solárních a tak dále. A pak um, to zajišťuje určité určitou účast veřejnosti A nyní se dostávám k doporučením. Abychom zachovali evropské průmyslové vůdcovství, musíme samozřejmě vytvářet eh, programy vývoje a výzkumu na základě příslušných strategií. Musíme zajistit vhodné financování na eh, všech úrovních, včetně soukromé. Musíme zajistit financování pro Horizon 2020 v souladu se strategickými cíly EU 2020. Musíme eh, zachovat ty úspěšné a osvědčené nástroje mm, e, zajišťující um, e, inovaci a musíme e, také zajistit atraktivní financování pro všechny aktéry výzkumu a samozřejmě musíme také podporovat završení a udržitelnost řetězce ekonomické přidané hodnoty. Nejde pouze o to přejít z jedné disciplíny do druhé, z vývoje k průmyslu a výrobě musíme zajistit také určitou eh, disciplínu, to znamená od eh, robotiky ve vesmíru přecházet k robotice v medicíně. Důležitým faktorem je také push and pull pro řetězec vlastně postupu od vynálezu k inovacím. Jde o vzájemné obohacování díky kooperaci, transferu, jde o spolupráci jednotlivých subjektů působících v průmyslu i ve vývoji malých, středně velkých podniků a nově vzniklých podniků, aby ukázali, že využití e, výsledku v jedné disciplíně může mít blahodárný vliv e, na využití e, výsledku i v jiné disciplíně. Grazie. Děkuji, děkuji pane Wernere. A nyní má slovo Chiara De Caro, která je generální manažerkou European Trade Association for Business. Okay, thank you for the invitation. And... Děkuji, děkuji za pozvání. Já vím, že je těžké průběhu dne udržet pozornost, a to nemluvě ani po přednášce, přepro přednášce, zajímavé přednášce předchůdců. Já jsem eh, generální ředitelkou mm, eh, Evropské asociace pro biznis eh, a tak dále, takže pro mm, mm, všechny subjekty, které investují. Já bych eh, jenom chtěla tady vysvětlit, proč zrovna já se vyjadřuji do této diskuze. Co to je Business Angels? Aby vám bylo jasné, co jde. Vysvětlím, co to jsou Business Angels. To je naše definice, kterou jsme vypracovali s našimi členy 27 státy a která by se měla aplikovat všude v Evropě. Já nevím, stali jste o tom slyšeli, to jsou soukromé osoby, investoři, kteří investují vlastní peníze <clears throat> do začínajících eh, technologických firm, takzvaných start-up. Samozřejmě je to jejich vlastní odpovědnost eh, a a Mm, kromě mm, těchto peněz také poskytují takzvaný mentoring. To znamená, <clears throat> mm, my skontaktujeme je s, my, my jsme i vlastně takovou kontaktní sítí, která kontaktuje potenciální klienty pro tyto investory, samozřejmě s tím, že musíme eh, aplikovat pravidla třeba proti praní špinavých peněz a tak dále. Průměrná <clears throat> investice je asi 25 až 150 tisíc euro, nebo 250 tisíc euro, pardon. <clears throat> Ale většinou třeba to jsou dva, tři investoři dohromady. <clears throat> Toto to je ta, ten řetězec financí. Tady vidíte eh, ty firmy, které se zakládají Friends, Family and Fools musí projít tedy eh, vlastně tím prvním kolem investic, investorů, tedy to je jejich okruh, jejich blízkých, potom jsou to business angels, mm, kteří investují a potom, mm, potom eh, musí tedy zaplnit tu mm, velkou propast finanční, eh, to je dost velký problém, protože začnou a něco vyvinou a potom je problém s komercializací toho produktu. Tam jim chybí investice do této fáze. A právě sem, pokud jde o tyto kapitálové potřeby, tak zde vstupují noví mm, aktéři do tohoto, kteří investují. My jako asociace my zastupujeme všechny aktéry, kteří investují do kapitálu, ať je to, jak jsem řekla, od 25 tisíc do 250 tisíc euro. To jsou loga firem, <clears throat> která dostala podporu od těchto investorů a <clears throat> některá ta loga jsou již velice známá. A jak vidíte, tyto investoři Business Angels jsou velice důležitý, důležití pro podporu růstu podniků. O co jim jde? <clears throat> Vždycky říkají, že nejdůležitější je kvalita a kvalita týmu, do kterého mají investovat. A to jsou, ti musí mít jasný podnikatelský záměr, jasnou strategii a <clears throat> jenom abyste si udělali mm, představu, do čeho investují. 4 <clears throat> miliony ročně investují do těch firm a mm, jak se organizují. Oni se on, organizují po skupinách či sítích, kteří působí na lokální, regionální či eh, odvětvové úrovni a podnikatelské modely se hodně liší. Některé z nich jsou vládní za podpory státu, některé z nich jsou soukromé, kde účtují i členské poplatky svým členům, <clears throat> účtují i tedy eh, ty mm, poplatky za úspěch mm, investic. A jsou to tedy skupiny, které <clears throat> tedy poskytují tuto podporu a my jsme asociace, která zastřešuje všechny tyto organizace, aktéry, ať jsou to tedy sítě či investorů, či individuální investoři a také zastupujeme i seed funds. To jenom abyste věděli, co děláme zde v Bruselu. <clears throat> to jsou určité údaje o trhu, já myslím, že to nemusím vysvětlovat. Jenom abyste si udělali představu. Je to asi 3,5 miliard euro ročně, což je velice málo ve srovnání se USA. A <clears throat> my máme a 75 tisíc těchto investorů, business angels, když to ve Spojených státech je 300 tisíc. <clears throat> To jsou údaje, které se týkají pouze našich členů. To je <clears throat> tabulka těch investic. Nejběžnější sektory, to jsou informační komunikační technologie a, a e, cleantech a to je podle tedy objemu investic a počtu kontraktů rozloženo a <clears throat> jenom to je takový obecný úvod, úvod a vysvětlení naší asociace. A já jsem přišla, abych vám řekla, jaká je naše zkušenost za poslední dva roky. My máme tedy projekt, který jsme řídili, kde jsme eh, investovali do eh, eh, vzdělávání, do školení a informační společnost eh, nás požádala, abychom vytipovali firmy, asi 20 tisíc firm, <clears throat> pardon, mm, výzkumných projektů, ty dostali peníze od EU v rámci sedmého programu a my jsme je skontaktovali s investory, aby měli příležitost <clears throat> se sejít s reálnými investory a nejprve, aby od nich dostali určité školení a potom, aby to byla i pro ně příležitost eh, předložit své plány. To byl dvouletý program. My jsme zorganizovali několik akcí po celé Evropě, kam jsme pozvali eh, většinou tedy vědce, odborníky z univerzit, kteří se představili investorům. Ten projekt už skončil skoro a <clears throat> již tedy máme určitá zjištění i doporučení která předložíme komisi v tom smyslu, co by bylo možné zlepšit na vyhodnocování eh, programu projektu. Nejdůležitější zjištění je, že mezi všemi těmi projekty, které se financují, tak pouze několik z nich eh, skončí na trhu, dostane se do té poslední fáze. A proto ale investoři mají za... Proč? Protože investoři mají za to, že to je rizikové, <clears throat> ale možná je to i kvůli nedostatku osvěty, protože ti eh, vynálezci se málo prezentují. Proto máme seznam všech, eh, tedy vynálezců, vědců, a my jsme je obvolali všechny, byli to, bylo to v sektoru informačních komunikačních technologií a snažili jsme se je přesvědčit, aby přišli a aby vysvětlili eh, svoji koncepci, do které investovat a pod, aby prezentovali svůj záměr investorům. Na druhé straně, co chybí, je nedostatek informací od investorů, protože hm, je málo bank, kam by se mohli předkladatele projektu obrátit. A ono je to těžké <clears throat> pro ty investory potom vůbec pochopit příležitost a kterou jim dává komise. A <clears throat> protože je těžké tedy e, pozvat je, aby mm, prezentovali své projekty, protože na to musíme organizovat speciální akce jenom pro ně, pro ty začínající e, e, předkladatele projektů a potom je to otázka ochrany práv duševního vlastnictví, která je také ve hře. <clears throat> A teď velice rychlé doporučení, která jsme sformulovali pro politiky. <clears throat> Jak již zmínil přede mnou Barten, protože my jsme se trochu předtím konzultovali. První věc. To je eh, eh, budování kapacit Investoři by se měli zapojit do eh, všech fází projektu. Za prvé, když komise vyhodnocuje projekty, investor by tam měl být při tom hodnocení. <clears throat> Tedy podnikatel, nebo ten podnikatel by tam měl být po celou dobu. A tak, aby mm, od samého počátku byl připraven na tu investici, ne až aby do toho vstupoval v nějaké konečné fázi. To je užitečné i pro <clears throat> to, aby se eh, zlepšil ten přechod eh, směrem potom na trh. <clears throat> Takže investor musí být přítomen ve všech etapách. Jak jsem řekla, jde o osvětu, kterou třeba zlepšit. A za třetí je to eh, vytvoření zvláštního spoluinvestičního fondu. Jak bylo řečeno, máme takovou tu eh, skupinu expertní, která navrhuje, abychom vytvořili pan Evropský investiční fond, který bude pomáhat při přeshraničních investicích. A aby spolu tedy s dostupností finančních eh, prostředků, tak chci zmínit i daňové pobídky. To víme, že nespadá do kompetence EU, to je v kompetenci státu, ale <clears throat> tam, kde existují fiskální pobídky, daňové pobídky nejenom pro ty inovující firmy, <clears throat> které mají úlevy, ale i investoři mají méně, platí méně daní, když investují do takovýchto firm. To vede k vynikajícím výsledkům, například Spojené království je příkladem. <clears throat> Víme, že to je v národní kompetenci, ale chceme, aby byla sformulována členským státům určitá doporučení. Je třeba stimulovat trhy <clears throat> a určitě Horizont 2020 je hezkou příležitostí. la parola signora. Děkuji. A nyní má slovo paní Loredana Guinea, která má, má na starosti výzkum a inovaci SEFIC. Thank you. Um... Děkuji. Chtěla bych omluvit pana Fulvia Ujeriho, který je dnes nemohl dorazit, takže já bych tady přednesla tu jeho prezentaci a doplnila to i o pohled evropského chemického průmyslu. Cíl Evropy 2020 je nastaven vysoko. Už eh, jsme slyšeli mnoho politických návrhů týkající se nízkouhlíkové eh, ekonomiky a podobně. To jsou návrhy všechny potřebné, ale stále to vyvolává poměrně vysoká očekávání ohledně výsledku. Je jasné, že abychom dosáhli těchto cílů, je třeba využít eh, inovací. Když hovořím o inovacích, nemám na mysli jenom nové podniky, ty takzvané startupy, ale také omlazení, omlazení našeho průmyslu a e, společnosti. Tento nástroj Horizont 2020 tedy musí dostat to, co potřebuje. Eh, jedná se o významný politický signál, jednak z hlediska finančního, jednak z hlediska eh, rámce v tom smyslu, že instituce jsou připraveny bojovat za růst a konkurenceschopnost v Evropě, stejně jako za blahobyt naší společnosti. Souhlasíme se zjednodušením, to je určitě důležité eh, dále zlepšovat. My jenom doufáme, že to nebude prostě jenom eh, fungovat jako určitý dispatching. Tento, eh, tyto finanční nástroje musí být integrovány a koordinovány. A paní komisařka tady vysvětlila, jak ty tři pilíře by mohly navzájem fungovat. To je, myslím, úžasné, ale teď ještě je třeba se zamyslet nad tím, jak to bude fungovat v praxi. Například by praktickým nástrojem bylo využití stávající evropské technologické platformy, eh, která by mohla propojit vlastně výzkum s inovací. Jedna věc, kterou by měl, ke které by měl přispět Horizont 2020, je to, že se konečně začne rozlišovat mezi výzkumem a inovací, protože to není to tež. Inovace v podstatě využívá eh, výsledky výzkumu a zavádí je na trh. Pilíř průmyslového vůdcovství vlastně se více soustředí na trh na to, že je třeba vytvářet eh, nové eh, výrobky na základě výzkumu a to je právě zase ta, to, ta podpora inovace v Evropě. Eh, zjednodušení postupů řízení a informování o projektech. Tam je třeba vytvořit jasnější pravidla, Vítáme ten cíl 35 pro účast malých a středních podniků, ale je třeba ještě vyjasnit, jaké nástroje se budou používat. Je třeba, abychom povzbuzovali nejen tzv. novátorské malé a střední podniky, eh, neměli bychom zapomínat na ty tzv. tradiční. Tam mám na mysli ty klasické výrobní podniky, které také mohou být novátorské a jsou základem našeho hospodářství. A i tyto tradiční podniky mohou být pro Evropu velkým přínosem a mohou vrátit Evropu zpět do, toho, do té soutěže s jinými oblastmi světa. je třeba posilovat spolupráci mezi malými a středními podniky a většími podniky. E, bylo tady řečeno, že podniky nevznikají z ničeho, to je jasné zvláště v Evropě. Síla, nebo jedna ze silných stránek Evropy je právě toto. Integrovaná e, síť, integrované propojení velkých a malých podniků musíme mít na zřeteli i geografickou výhodu evropských podniků, protože mohou vlastně navzájem těžit ze svých schopností. Pokud jde o projekty průmyslového vůdcovství, tam by se projekty měly hodnotit nejen podle eh, kritérií vědecké kvality, ale také podle dopadu na trh a v tomto smyslu by měla vzniknout konkrétní hodnotící kritéria. Také by bylo dobré, kdyby hodnotitelé z průmyslových odvětví byli zapojeni, protože zase mohou přinést eh, další eh, pohled na tuto otázku. Vítáme možnost náhradu přímých nákladů ve výši 100 i když vlastně mm, podávání zpráv o všech nákladech je docela náročné pro malé a střední podniky, protože mm, často neumí to analytické účetnictví. Navýšení míry úhrady nepřímých nákladů na 30 až 40 může být také užitečné. Myslíme si, že partnerství soukromého a veřejného soukromého sektoru a JTI mohou být důležité nástroje pro vytváření projektu výzkumu a vývoje v prioritních oblastech. Ale je třeba se zamezet nad tím, jak budou vypadat ty nástroje. Jak už tady zaznělo, ďábel se skrývá v detailech. Jak to bude fungovat? PPP by se mělo soustředit na inovaci a musí být uspůsobeny inovaci. Měli jsme rámcový program, který byl stoprocentně zaměřen na výzkum. Inovace potřebuje trochu uspůsobené a možná i nové nástroje. Partnerství veřejného a soukromého sektoru je velice důležité, protože je vyjádřením eh, té evropské přidané hodnoty a může vlastně eh, znamenat přínos toho kritického množství, které potřebujeme. Pokud jde o zapojení členských států, bude důležité, aby komise koordinovala činnost členských států tak, aby se lépe definovaly společné programovací iniciativy. A nyní bych řekla pár slov o chemii a předložila třeba i nějaké návrhy toho, co my můžeme dělat, nejen členské státy, nejen komise, nejen parlament. Ne, tady nejde jenom o peníze. Jsem si jistá, že naše firmy i nadále budou eh, novátorské, budou se úžasně rozvíjet, ale my potřebujeme dát Evropě určitou hodnotu, protože soutěžíme s dalšími Eh, regiony světa. Za tímto účelem potřebujeme model inovací, který bude Evropě vyhovovat. Takový model, který bude vycházet z našich výhod, z našich silných stránek, který bude se soustředit na hodnotový řetězec. A tady chci rozdělit nebo rozlišit mezi hodnotovým řetězcem a řetězcem inovací. Možná to vypadá jako jaksi jenom semantická říčka, ale je to docela důležité. Ty inovace se zaměřují především na trh. Ten hodnotový řetězec to je vlastně od poskytovatele surovin až ke konečnému uživateli. A ten hodnotový řetězec, ten model hodnotového řetězce, který v Evropě máme díky zeměpisné blízkosti mezi jednotlivými odvětvími, bychom měli využít k, tom, k takovým větším úspěchům, průlomům, které Evropa potřebuje. Pomocí tohoto modelu bychom mohli podnítit nebo pozbudit hodnotový řetězec v různých fázích. Jednotlivá odvětví v hodnotovém řetězci by eh, měla vlastně používat ten účinek push i pull směrem k novým technologiím, k novým výrobkům, omlazování jejich odvětví a tak dále. Z tohoto hlediska evropský chemický průmysl, jakožto odvětví, možná poprvé přichází s takovým tlakem na inovace. Myslíme si, že bychom mohli být relevantním partnerem v různých novátorských partnerstvích, která nyní vznikají, ať už je to v oblasti surovin, v oblasti efektivity nebo takzvaných inteligentních měst. A na závěr bych ještě chtěla zmínit to, že v Evropě se teď nacházíme eh, v situaci takového sendviče s vajíčkem a se slaninou, eh, kdy Chceme, aby situace fungovala a proto se v tom všichni musíme angažovat a tlačit na inovace. Je potřeba vytvořit skutečně strategii pro inovace. Musíme dát eh, i určitou naději, protože inovace se týká řešení problémů, ale také to je inspirace při objevování neznámých území. Děkuji. Grazie. La parola... Děkuji. Nyní má slovo pan Ford, paní Ford. Děkuji. Děkuji za fantastické prezentace. Mám otázku na pana Kára ohledně rizikového kapitálu a ve Spojeném království máme strukturální fondy, které se využívají na spolufinancování eh, společně s rizikovým kapitálem, ale tyto fondy nejsou specificky určené na eh, pomoc eh, malým a středně velkým podnikům, jejichž výzkum je financován evropskými granty. Domníváte se, že by bylo užitečné dát stranou či vyčlenit určité finanční prostředky specificky na tento účel, protože ne všichni eh, výzkumníci eh, eh, chtějí jak si uvádět na trh své vynálezy v rané fázi, ale existují určité fondy, které by mohly pomoci uvádět vynálezy na trh. Takže možná, že by bylo záhodno vyčlenit finanční prostředky mm, a dávat je do fondu, které by mohly pak být používány na kofinancování prostřednictvím rizikového kapitálu nebo Business Angels. Děkuji. Slovo má paní Thompson. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku kterou bychom eh, měli eh, principiálně diskutovat, a sice jak eh, definovat průmysl, protože v angličtině industry znamená všechen průmysl, ale v Němčině industry znamená výrobu. A mnohdy pak eh, padneme do určité leč, lečky v, tém, v tomto jazykovém smyslu. Jde totiž nejenom o eh, hmatatelnou ekonomiku. My jsme slyšeli od amerického kolegy, že 40 pracovních míst vytváří právě průmysl informačních a komunikačních technologií ale v našem programu eh, na eh, tuto oblast nevyčlenujeme finanční prostředky. Takže jak vytvářet eh, prostředky na tento účel? Peter, vy jste ze Spojeného královstva, království méně než 50 vašich pracovníků právě působí ve výrobě ale máte na druhou stranu velmi rozsáhlý kreativní průmysl. Jak eh, zajistit výzkum tomuto průmyslu? Pokaždé, když jsme zde, slyšíme o letectví, chemickém průmyslu a tak dále. Já se domnívám, že by bylo záhodno, abychom naslouchali, jak zajistit eh, průmysl pro eh, takzvaný eh, nehmatatelný průmysl, pro cestovní ruch na Malorce, protože já vás ujišťuji, že v budoucnosti v Evropě budeme muset žít i z cestovního ruchu. Tudíž je důležité definovat, co míníme průmyslem a jak zahrnout nehmatatelnou ekonomiku právě do tohoto rámce finanční podpory. Děkuji, paní Jankovič. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mě tady zaujala ta prezentace pana Wernera. Je jasné, že novátorské postupy vyžadují eh, výjimečně dlouhodobé plánování, protože pouze takové dlouhodobé plánování může zohlednit všechny okolnosti a všechny trendy. Mám tedy na pana Bernera otázku. Jak můžeme přesvědčit toho kupujícího, aby si eh, zakoupil eh, vyspělý technologický výrobek. Jsou to výrobky velice eh, náročné. A potom otázka na paní Karo. Jedná se o problém vlastně nedostatečné prezentace výsledků těchto business angels, protože často nemají prostředky na výzkum, to musí dělat například univerzity, které musí provádět výzkum u nějakého výrobku. A to je právě to, co nám chybí. Výzkumníci se často soustředí na něco jiného, ale přitom jenom oni mohou právě zkoumat ten výrobek, který se pak může uvést na trh. Rizikový kapitál musí poskytovat potřebné instituce a ty business angels potřebují, aby byly přesvědčeny o tom, že ten pro, eh, produkt je skutečně dobrý. Eh, Děkuji. Slovo má doktor Werner, aby rychle zareagoval. Yeah, thank you very much. First of all... Děkuji. Předně k otázce, co je průmysl. Byť jsem Němec, neřekl bych, že průmysl je pouze výroba. Pro mě výr, průmysl, jak jsem řekl, i medicína, to znamená medicínské aspekty, zábava, kultura, cokoliv mi myslíte, cokoliv máte na mysli? To je první otázka nebo odpověď. Jak zaručit, aby se produkt dostal na trh? Máte naprosto pravdu, že výzkumníci obvykle nejsou těmi, kdo se zabývají i eh, public relations. Takže konkurenceschopnost produktu musí být zajištěna, atraktivita musí být zajištěna, fungování je důležité a samozřejmě například v letectví je to velmi snadné díky TRD, to znamená připravenosti eh, technologie. Tam je to snadné snadné. Prostě ten produkt je certifikován, je dán k dispozici a to se může dít i pro jiné oblasti, jinými způsoby. Když se podívat například na mobilní telefony, tak ty se prodávají, i když nefungují. To je skvělý příklad, jak funguje public relations. Musíme zajistit, že výrobek je skutečně dobrý, eh, přitažlivý, funkční a pak eh, samozřejmě mladí podnikatelé, začínající firmy eh, musí mít ponětí o významu a užitečnosti aktivit public relations. Děku, děkuji. Chiara De Caro. Dvě minuty. První otázka se týkala malých a středně velkých podniků. Ano, zcela souhlasím, role malých a středně velkých podniků je zásadní a nejenom eh, jich, ale také v oblasti inovací a eh, tady je důležitá role i velkých podniků a to nám chybí v Evropě. Barton to popsal velmi dobře, kaskádový efekt růstu malé, středně velké podniky a velké podniky financují společně inovace, máme tedy takový eh, eh, oligosystém. Ale časy se mění a zaznamenáváme i eh, zapojení velkých podniků již v raných fázích vývoje. Společnosti po celém světě a i v Evropě mají čím dál tím větší význam, pardon, zájem o zakladání nových podniků. Takže věci se eh, hýbou, ale je zapotřebí um, podpořit malé středně velké podniky, které eh, přitahují více eh, přeshraničních investic než ty velké. Druhá otázka. Ano, souhlasím výzkumníci nemají čas, nemají správnou kvalifikaci, aby se tomu věnovali, teda uvádění e, výrobku na trh a proto myslím, že již od prvopočátku vývoje nového produktu by měli být, mít v týmu e, odborníka na marketing, e, měli by mm, alespoň začít přemýšlet o vlastní marketingové strategii ve spolupráci s nějakým odborníkem, například Business Angel. Děkuji. Grazie. Děkuji. A prosím Loredana Guinea. Děkuji. Já bych mm, možná také eh, zmínila tu otázku výroby. Ano, musíme si říct, v čem je Evropa silná. Jsme schopni se porovnávat s ostatními, třeba pokud jde o <clears throat> informační komunikační technologie. Skutečně eh, udělali jsme vše, abychom eh, ochránili strategické zájmy Evropy? Já si nemyslím. <clears throat> Podívejte se třeba na solární panely. My jsme zde v Evropě udělali veškerý výzkum, vývoj, ale vše se vyrábí v Číně a my to kupujeme od Číňanů. Takže skutečně si myslím, že musíme se zaměřit na to, co Evropa potřebuje a čeho Evropa může dosáhnout s nástroji, které má. Nemůžeme si dovolit vkládat do toho stejné prostředky jako USA, ani ne jako Čína. Nemáme ani stejné řídící struktury jako tyto další regiony, které se rychle rozvíjí nebo mohou, když si budou přát. A to s tím musíme žít. Děkuji. Děkuji. A uh, Maria da Gracia Carvalho. Uh, thank you very much. Uh, I would like to thank the speakers. I've taken note of. Děkuji. Já chci poděkovat řečníkům. Poznamenala jsem si řadu doporučení a jenom bych navázala na kolegyni Thompson. Definice průmyslu musí být obecná a informační komunikační technologie figurují v návrhu komise. A pokud jde o průmyslový leadership, tak IKT to je první téma, téma číslo jedna, kterého se týká řada návrhů. Zdali bychom to měli rozšířit na další oblasti. výzkum ze spoda nahoru by neměl se vstávat pouze na první pilíř, tedy pilíř excelence, ale také i by to mělo se vztahovat na tento pilíř, eh, průmyslový leadership, eh, měli bychom rozšířit tedy mm, eh, i definici průmyslu. S tím zcela souhlasím. Děkuji. Děkuji. Kolega Skinner, <clears throat> jenom abych zareagoval na takové ty klíčové myšlenky. Spojené království mělo regionální rozvojové agentury, poté <clears throat> zastávající eh, eh, vlády byly eh, <clears throat> eliminovány. West Midlands, to byl jeden příklad právě, jak to mohlo či nemohlo fungovat. A možná bychom mohli se obrátit na ty agentury pro regionální rozvoj a Eh, takovou eh, vytvořit infrastrukturu v celé Evropské unii a protože to, co je vhodné pro lokální úroveň, tak většinou je vhodné i pro tu vyšší úroveň. A takže tady máme nedostatky. Jde o to, musíme zanalizovat, eh, kde se to bere? No, to je přece e, na úrovni těch malých středních e, podniků. To je, teď jsou to ty děti, 15 leté a další, kteří e, chtějí se zapojit do výzkumu, do inovací a, ne, a potřebují rizikový kapitál. Já s tím souhlasím, ano. My <clears throat> musíme udělat určitou osvětu rizikovému kapitálu, ale Evropa má dvě tváře. Jednak velice Mm, úzce pojímá ty investiční fondy, na to máme směrnici a vlastně tím uzavíráme ty možnosti, protože banky nedávají do toho likviditu, likviditu a potom řekneme, no malé střední podniky chtějí peníze, ale nedostanou je, protože ten finanční průmysl viní z toho politiky a nedává jim kapitál, takže musíme s tím něco udělat. V Americe <clears throat> tam mají takové ty své finanční palíčky, které jsou dobře tedy adaptovány těm potřebám. A my s tím také něco musíme udělat. <clears throat> Výborně, děkuji. Děkuji všem zpravodajům. Tím jsme skončili s tímto třetím panelem a vyměníme si rychle tady řečníky na tribuně a zájme poslední panel a máme 20-minutové spoždění. My jsme něco dohnali, ano, děkuji.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 Pane Elere, prosím. Bene, začneme s posledním panelem. A už jsme trochu unavení, to je pravda, ale pokusíme se zůstat zde a pozorně poslouchat a dám slovo Kristianovi Ellerovi, aby téma uvedl. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, es wird spannend, es geht ums Geld. Ähm, Dámy a pánové, určitě eh, to bude zajímavé téma teď, eh, co nás čeká. Já bych chtěl eh, tady ale nejprve poděkovat těm, kteří zůstali až do konce našeho slyšení. Já se eh, domnívám, že mezi vámi jsou i žadateli v rámci stávajícího programu a také aktéři výzkumu ve, eh, v Evropě a nemusím vám tudíž vysvětlovat, jak eh, velké jsou výzvy v souvislosti s pravidly účasti, tedy přístupu k rámcovému výzkumnému programu a zjednodušení. Všichni jste si pročítali návrhy komise a můžete tedy posoudit sami, zda e, navržené změny vám e, život usnadní nebo naopak znesnadní. Zajisté znáte i náš společný pracovní dokument parlamentu k e, pravidlům účasti, jenž má to téma poněkud strukturovat. Mám za to, že z hlediska principiálního stojíme asi před velkým eh, zlomem. Poprvé eh, během dvou, tří programovacích období je tady před námi vážně míněný pokus zjednodušit a zatraktivnit program a učinit jej i mezinárodně konkurenceschopným. Eh, domnívám se, že Toto je nutno zdůraznit, než se pustíme do analýzy problému. Je to rozhodující krok pro zatraktivnění horizontu 2020. A domnívám se, že je nutno také zdůraznit, že vůbec poprvé zde máme eh, jednotný rámec pravidel mm, podpořen eh, všemi eh, frakcemi my jsme například zjednodušili zadání o pracovní době, e, náklady e, na DPH se stávají odečitatelnými náklady, jako takové jsou uznány. E, systém účetnictví má být uznán, který ten systém účetnictví, který je běžný v tom kterém podniku a navzdory tomu tady zůstávají v platnosti určité body, které jsou nesmírně problematické a které v nadcházejících měsících budou diskutovány eh, s radou i komisí. Eh, nejvíce diskutován mm, bude asi eh, zjednodušený model úhrady nákladů. Podle toho mají existovat pouze dvě podpůrné sazby, 100% respektive 20 režijní náklady, respektive eh, úprava 70-20 pro inovační aktivity. Pro mnohé aktéry ehm, výzkumu, zejména univerzity, eh, přichází v úvahu sazba 100% plus paušál 20% a to jim vychází vstříc, ale na straně druhé tato úprava, zcela eh, jednotná úprava, eh, znevýhodňuje ty aktéry, kteří mají vysoké nepřímé náklady, například mimo univerzitní eh, výzkumná centra. Tady budeme muset nalézt kompromis. Už jsme alespoň pro účely diskuse navrhli několik podnětů. Představit si lze například obce se založená na modelu úhrady eh, plných nákladů a eh, pak také obce opt-out, ale je jasné, že nejde pouze o eh, kompromis, který má uspokojit všechny, ale jde také o to, aby v návaznosti nebo v budoucnu ten model nebyl eh, zkomplikován, aby nevzniklo z něj 27 dílčích modelů, ale aby zůstal jednotný. Další problém, jehož se chci dotknout, je otázka eh, různých eh, podpůrných sazeb pro výzkum a a, a vývoj. Tady bude záležet zejména na tom, jak v praxi budeme provádět toto odlišení. To znamená zjistit, kde končí výzkum a kde začíná inovace, je nesmírně důležité. Eh, vězí v tom mnoho eh, nebezpečí, eh, například že dojde ke vzniku určitých strnulých mechanismů, které budou bránit inovativnímu procesu, ale také musíme brát v potaz, že se nacházíme v mezinárodním kontextu. Právě jsme v rámci VTO měli rozhodnutí anebo rozsudek o Boeingu, kde lze očekávat, že mezinárodní publikum bude velmi přísně sledovat jaký režim platí pro inovace. U výzkumu je to poměrně jednoznačné, ale pokud jde o inovace, tak tam jde o to formulovat jasně, nejenom z hlediska e, formulace programu, ale také na pozadí toho, že si musíme uvědomit, že z hlediska e, právních předpisů o dotacích a také z hlediska VTO to musí být vodotěsné. E, tudíž jsem velmi vděčen, že dnes můžeme přivítat celou řadu aktérů eh, v celé šíři, jednak z univerzit, jednak z neuniverzitních výzkumných center a je zde také zástupce průmyslu, klasického evropského průmyslu letectví. Ehm, dovolím si je představit. Pan Giovanni Bertolone je předsedou Eh, komise RTI pro eh, letecký a eh, obranný průmysl Evropy, dále pan Mengles, který je předsedou Evropské asociace výzkumných a technologických organizací IATO a v neposlední řadě doktorka Jennifer Barnes, která je místo předsedkyní nebo vicepředsedkyní pro mezinárodní strategii Univerzity Cambridge a byla pozvána, aby pohovořila o kontextu Brussels Groups. Začneme, jsme již v časovém skluzu a slovo má nyní pan Berlotone. Madam Chair. Vážená paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, vážení poslanci, jsem velice rád, že tady mohu být dnes odpoledne a hovořit jménem leteckého a obraného eh, průmyslu v Evropě. Když eh, jsem vyslechla eh, prezentaci profesora Lího, tak jsem měl trochu krizi identity. Tak jsem si říkal, jsme vlastně tedy průmyslem v oblasti dopravy nebo v oblasti softwaru. A další otázka je, jak můžeme eh, třeba zajistit videokonference, tak, abychom omezovali přesuny. A jak eh, tedy země BRICS eh, se věnují letectví a dalším oblastem, aby zajistili hospodářský růst. Ale pak jsem se trochu uklidnil, protože jsem si uvědomil, že více než 70 eh, činností v této oblasti souvisejí s IKT a se, se softwarovými aplikacemi. My zastupujeme tedy průmysl letecký, vesmírný, bez, eh, obraný a bezpečnostní z 20 zemí v Evropě. ASD zastupuje více než 2000 firm a dalších 80 tisíc dodavatelů a řada z nich jsou malé a střední podniky. V roce 2010 to znamenalo více než 700 tisíc zaměstnanců a obrat ve výši téměř 163 miliard eur. Dnes bychom se chtěli zaměřit na odvětví letectví, ve směru a bezpečnosti, na tu civilní složku naší činnosti, protože tyto odvětví jsou plně v souladu s evropskými strategiemi a politikami. ASD vítá eh, průřezový přístup, který navrhla komise a vítá zavedení konceptu inovace do horizontu 2020. To by mělo zajistit přímé propojení a lepší spolupráci mezi našimi odvětvími a výzkumnými eh, ústavy a univerzitami. Dnes jsem tady, abych se s vámi podělil o náš pohled na novátorský způsob eh, výzkumu v Evropě a abych vás seznámil na zkušenosti, které máme se strukturováním výzkumu v Evropě. Inovace je klíčem. Naše náš průmysl investuje v průměru 12 svého příjmu ročně do výzkumu a vývoje, tak, aby vytvářely výrobky, které budou ohleduplné k životnímu prostředí, které budou efektivní. A přitom na světových trzích je velice silná soutěž. Evropa nemůže soutěžit cenami s nově rozvíjícími se zeměmi a proto musí inovovat musí také eh, mít v Evropě vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Abychom tedy udrželi evropskou konkurenční výhodu, musíme zachovat kontinuitu a viditelnost. A nyní k té kontinuitě. Konkrétní příklad. Jak eh, odvětví ASD nyní sehrávají klíčovou integrační úlohu v evropském výzkumu. Letecký průmysl Eh, hodně propojil eh, dodavatelský řetězec, kde vlastně ty velcí hráči mají podporu tisíců dodavatelů a subdodavatelů. Eh, tento spolehlivý dodavatelský řetězec se skládá především z malých a středních podniků a tato síť je pro naše odvětví životně důležité trvá roky, než se takováto síť vybuduje. Vztahy s menšími firmami eh, jsou spíše o partnerství než o obyčejné spolupráci zákazník-dodavatel. Kromě toho už eh, jsme navázali úzkou spolupráci s výzkumnými organizacemi a akademickými kruhy tím se snažíme překonat ty rozdíly mezi eh, základním výzkumem a praktickou aplikací. Musím také říci, že v, mezi našimi zúčastněnými stranami eh, jsou tedy letiště, letecké společnosti, služby řízení leteckého provozu, a to už je zase příklad takové průřezové spolupráce, abychom dosáhli cílů Horizont 2020. Toto společenství je výsledkem AKARET, to je zkrátka pro poradní radu pro výzkum v letectví v Evropě. E, tato rada vznikla zhruba před 12 lety. Evropská technologická platforma ACARE se snaží naplnit ty politické pokyny pro letectví, tak jak byly definovány v dokumentu Flight Path 2050 a jak je podpořil místo předseda Kalas a komisařka Geogen Quinn. Horizon 2020 je takovým prvním krokem v rámci této vize, která má definit, jak definovat také, jak bude vypadat letectví v roce 2050. Eh, Akare má dlouhodobý přístup k plánování, což je dáno i specifikou letectví, kde vznikají velice složité výrobky a systémy, které jsou náročné na technologii i kapitál. Navíc tady jsou velké, velmi dlouhé eh, termíny pro vývoj, což vyžaduje specifickou strukturu výzkumu. Akare eh, už v minulosti byla velice úspěšná a dnes slouží jako příklad eh, v dalších odvětvích ASD, například ve, v kosmickém výzkumu a v bezpečnosti. Ten kosmický to kosmické odvětví se snaží o podobný přístup prostřednictvím strategické výzkumné agendy, do které jsou zapojeny podniky, komise a kosmické agentury. Je tedy snaha definovat lepší technologické cesty pro evropský kosmický eh, sektor. Horizont 2020 musí být podstatným příspěvkem ke koordinované evropské iniciativě tak, aby se snížila závislost na neevropských zdrojích a tak, aby vznikl rámec pro eh, uzrání těch kosmických technologií, tak aby se mohly plně používat na oběžné dráze. Horizont 2020 by tedy měl pomoci zúčastněným stranám v tom, že bude velice prospěšný při vytváření dialogu a vazeb mezi bezpečnostními potřebami eh, vládních agentur a mezi horizontem 2020, samozřejmě s ohledem na názor průmyslu. Tyto příklady ukazují, že je třeba, aby nástroje zřízené v sedmém rámcovém programu měly kontinuitu a přešly i do horizontu 2020. Můžeme citovat příklad čistého nebe, Clean Sky. To je nový nástroj PPP, který je příkladem účinné výzkumné spolupráce mezi komisí, hlavními leteckými společnostmi, výzkumnými ústavy, více než 70 či 80 univerzitami a mnoha malými a středními podniky. Podíváme-li se zvláště na malé a střední podniky, tak eh, ty mají 40% úspěšnost v otevřených výběrových řízeních oproti 10 až 15% v celkovém poměru. Takže je vidět, že to je velice důležité pro malé a střední podniky a když ten nástroj dobře funguje, tak je velkým přínosem pro malé a střední podniky. Co se týče viditelnosti, zvláště vítáme přístup paní Riera Madurel, která poukázala, cituji, na vítané doplnění, kdyby komise před, předložila rozpis eh, ohledně toho, kam půjdou jednotlivé položky horizontu 2020. Konec citace. Dále vítáme návrh z paní Riera Madurel, která vyjádřila pochybnosti, a tady zase budu citovat, ohledně navrženého propojení témat v rámci inkluzivní, novátorské a bezpečné společnosti ten program pro program by bylo vhodnější rozdělení mezi inkluzivní a novátorské společnosti na straně jedné a bezpečné společnosti na straně druhé. Konec jako citace. Navržený přístup má tu výhodu, že zdůrazňuje více sociální rozměr vědy a za, zároveň zajišťuje důležité využití pro společnost, jako je třeba krizové řízení, nebo civilní ochrana a další obdobné intervence, které vyžadují technologické zlepšení. Konečně bych se chtěl zmínit eh, o otázce, na kterou už poukázal pan Ehler, a to jsou priority pro pravidla účasti. Jedná se o tři aspekty. Předvídatelnost, nediskriminaci a to, to, to inkluzivitu nebo zapojení. Předvídatelnost. To se týká nejistoty ohledně míry financování. Pravidlo maximálně 100% nijak nepomáhá, protože ty jednotlivé subjekty nevědí dopředu, jak moc budou muset přispět. Potom nediskriminace. To se týká uznání skutečných nákladů, které nesou jednotlivé subjekty, když se účastní programu EU paušální sazba 20 eh, u nepřímých eh, způsobilých nákladů už byla zmíněna. Sice to je možná jednodušší, ale zároveň to může být penalizující pro některé subjekty, protože toto pravidlo pomíjí ty, tu část nákladů, eh, které jsou z povahy věci také nezbytné. Pokud jde o tu inkluzivitu relevantních nákladů, chtěli bychom se zmínit o nákladech na řízení, které také je třeba Eh, pokrýt. Také další výsledky projektů jsou totiž výsledkem efektivního řízení, na které potřebujete určité prostředky. Pokud jde o práva duševního vlastnictví, pokud je tady nějaká země, která je plně schopná chránit duševní, eh, práva duševního vlastnictví, tak to jsou právě USA. A to byla jen taková odbočka. E, zde je třeba si uvědomit, že otevřený přístup k výsledkům znamená velké riziko pro soukromý sektor. Bez vhodné ochrany výzkum, vývoj a inovace nebudou e, prospívat evropskému průmyslu a evropskému hospodářství do, v tom kýženém rozsahu. Na závěr e, takové poslední poselství je třeba zdůraznit ty výsledky dosud dosažené. Výzkum a vývoj, který byl prováděn v rámci 6. a 7. rámcového programu, činnosti a iniciativy jako Cezar, což je jenom jeden z příkladů, umožňují Evropě, aby se nenechala svázat regulačním prostředím, které vytváří politické orgány mimo Evropskou unii. Evropské výzkumné programy také mají přidanou hodnotu přispívají k naplnění skutečné evropské identity. Děkuji. Děkuji, děkuji pane Bertolone. A nyní má slovo Jan Mengeler, který je předsedou Evropské asociace pro výzkum a technologické organizace EARTO. Paní předsedkyně, pane Elere, vážení Eh, členové parlamentu, dámy a pánové, je to pro mě čest vysvětlit eh, náhledy, názory naší asociace eh, paralelně s tím, co dělá Evropská komise a parlamenty. Já vím, že to byl intenzivní den, takže <clears throat> já mm, jako předposlední se zaměřím pouze na jeden aspekt, a jsou ty výzkumné technologické organizace. To je velice eh, důležitá síť organizací v Evropě. Univerzity dělají vynikající základní výzkum, tak ERTO, tyto organizace naše, se zaměřují na aplikaci výstupu tohoto výzkumu. Inovace eh, vychází čistě z akademického eh, výzkumu, to je obecný názor, ale <clears throat> naše činnost, tedy aplikace těchto výsledků, je zásadní. Univerzity dělají výzkum, převkládají vynálezy, tam jsou ti nositelé Nobelové ceny, Nobelovy ceny, když to naše organizace ty je doplňují. <clears throat> protože využívají ty využitelné technologie, tak aby to know-how, ty znalosti se mohly převést v aplikace pro maximální počet uživatelů. Univerzity jsou mm, vynikající ve vědě a my jsme mm, vynikající v aplikaci. Takže proto musíme vzájemně spolupracovat a vytvářet silné partnerské vztahy s univerzitami a mm, s dalšími. EARTO je Evropská asociace výzkumu a pro výzkum a technologické organizace. Zastupujeme 350 organizací malých, velkých, <clears throat> které mají tedy nejrůznější eh, tedy eh, pojmenování a e, jsou tam i některé veliké organizace a my máme asi 150 tisíc e, odborníků, 100 e, tisíc zákazníků a asi 100 miliard ekonomické hodnoty, která jsme vygenerovali po řadu let. A tyto organizace představují 25 z financování z sedmého programu a 65 Eh, bylo z šestého programu, které se poskytovaly na koordinátory projektu. <clears throat> Víme, že inovace nezná hranic a Evropská unie právě musí podporovat kvalitu života občanů a stimulovat řetězec inovací, vynálezu a využívání jejich eh, protože eh, E, průmysl a věda se vzájemně musí posilovat a my jsme vlastně takovým katalyzátorem pro zapojení všech. Zapojujeme nadnárodní společnosti, malé podniky e, směrem k rychlejším inovacím ve výrobcích a službách. E, spolupráce s univerzitami, s průmyslem, to je to, co bude motorem pro vynálezy a novátorské aktivity v tomto řetězci. A tím se vlastně i <clears throat> zvýší konkurenceschopnost průmyslu ku prospěchu celé společnosti. A <clears throat> naši dva největší členové, členové EARTO, udělali takový průzkum a zjistili, že participace průmyslu je dvakrát vyšší než obecně to je v celém tom programu, sedmém rámcovém programu a je to asi až 40 celkových nákladů na projekty. I u naše účast našich malých středních podniků je vyšší než je průměr. Jako předseda EARTO, tak já vítám zaměření Horizontu 2020. v centru zájmu je inovace. I podporujeme tu třípilířovou strukturu, která zajišťuje eh, dlouhodobější Eh, financování vědy a talentů do budoucna i střednědobé, krátkodobé inovace pro řešení otázek eh, problémů ve společnosti a eh, průmyslový leadership. Pokud jde o první pilíř, zde my podporujeme zaměření na základní výzkum a chtěli bychom, aby ten rozpočet ale i byl více nakloněn těmi, těm novým technologiím, aby aspoň součást, aspoň část tohoto eh, rozpočtu mm, eh, se na to zaměřila více. Také bychom rádi i eh, viděli vítanou podporu pro infrastrukturu, aby se to rozšířilo i na menší ústavy, na menší organizace. Důležitost, kterou má industrial leadership, průmyslový leadership a změny ve společnosti, to určitě přispěje k splnění cílů strategie 2020 a velice eh, kvitujeme, že zde se zaměřujete na technologie, na nové technologie v tom třetím pilíři. Eh, naše síla, síla Evropy byla i eh, mm, mm, ukázána ve zprávě té expertní skupiny. I v zásadě tedy vítáme tyto nástroje, ale vše se ještě musí vysvětlit, hlavně jak se to bude realizovat v praxi a v řadě ohledů platí, že e, pravidla horizontu 2020 e, ohledně participace, to v podstatě e, odráží pravidla z sedmého programu, což vítáme, je třeba kontinuita. Ale komise říká, že bude zjednodušovat programy ve prospěch konečných příjemců. Některé ale návrhy jsou dost v rozporu se zájmy dotčených subjektů. Především jde o ten jednotný model financování kdyby se financovalo 100% přímých nákladů a 20% nepřímých nákladů ve formě paušálních příspěvků. Pro většinu ERTO návrh komise není hospodárný, ekonomický. V rámci sedmého programu většina našich organizací dostávala asi 75 financování, ale Horizon 2020 hovoří o tom, že se to sníží asi celkově na 60 To je čistá ekonomika. Kdo tedy zaplatí těch dalších 40 Navrhovaná pravidla v článku 22 říkají, že eh, příspěvky z třetí strany, tedy od národních vlád či průmyslu, se nepočítají jako způsobilé náklady. To znamená, těch zbývajících 40% může jít pouze z interních fondů. A problém je, že většina organizací nemá takové zdroje. A mm, mm, takže eh, mm, proto budou účastníci nuceni snižovat svoji participaci na tomto programu. A analýza členů EARTO ukazuje, že <clears throat> asi polovina bude muset snížit participaci alespoň o 20% a druhá polovina asi bude muset snížit ji až na 50%. Kromě toho, <clears throat> pravidla Horizont 2020 eh, v podstatě eh, neplatíte eh, skoro nepřímé náklady kdežto v minulém programu byli nuceni naši účastníci plně dokládat všechny náklady, takzvaný full accounting, full costing a v zájmu tedy rovných podmínek, ale teď v Horizontu 2020 se ruší ten princip full accounting, tedy plného vyčíslení všech nákladů to je především problém pro nepřímé náklady, kde se navrhuje paušální úhrada nepřímých nákladů a Evropské univerzity eh, a asociace univerzit, eh, tedy asi eh, přesto univerzit v asociaci združených říká, že to je skutečně krok zpět ve srovnání se stávajícím sedmým programem, což je negativní signál vyslaný univerzitám a veřejným a státním orgánům v celé Evropě ohledně Eh, té metodiky full costing, tedy plně doložitelných nákladů, které, eh, která, se kterou se pracovalo předtím. A mm, eh, my máme tedy i asociace zaměstnavatelů, 41 organizací, které požadují, aby <clears throat> se používaly ty obvyklé účetní principy, které <clears throat> se použijí a e, to znamená, nemělo by být povinné e, ten povinný ten způsob, jak se určuje výše nepřímých nákladů e, v podobě paušálních částek. Takže cíle komise jsou zjednodušování, to deklaruje a je třeba, aby to odráželo ale i ekonomickou realitu. My navrhujeme 75%, model úhrady 75% způsobilých nákladů a ne tedy, jak, ne, ne tedy rozdělovat to jak na příspěvek pro nepřímé náklady. Já myslím, že to bude ku prospěchu všech. A tudíž zde musí být určitá alternativa, alespoň pro ty neziskové výzkumné organizace, aby mohly žádat <clears throat> úhradu i těch reálných nepřímých nákladů. Pokud komise skutečně bude trvat na tom, že to bude těch, ten model 100 ku 20, tak to bude přijatelné pouze, pokud zde bude ta varianta pro neziskové organizace, aby mohly si nárokovat ty reálně doložitelné nepřímé náklady. A ještě tu chvilku, kterou mám, použiji, abych vás upozornil na další dva aspekty na pravidel pro participaci. <clears throat> Horizont 2020 se prezentuje jako integrovaný výzkumný vědecký program, ale komise zjevně plánuje, že zorganizuje i zvláštní eh, cíle pro eh, výzkum, eh, pokud jde o financování přímých a nepřímých nákladů, ale mm, to vlastně odpojí výzkum a inovace. Nakonec bychom mohli mít úspěšné výzkumné projekty, které by ale museli čekat a aby mohli eh, eh, si požádat o ty, eh, o ty úhrady, které se týkají hm, aplikace hm, a použití těchto výsledků. Samozřejmě, zde ty cíle jsou chválihodné, ale mělo by se to omezit na ty údaje, které jsou veřejné v public domain a s nimi pracovat pouze. Hm, a to znamená, zde u inovací musí především o praktickou aplikaci a většinou Eh, eh, budou samozřejmě ti příjemci aplikovat v praxi výsledky svého výzkumu, takže bychom je neměli demotivovat, odrazovat od použití eh, výsledků v praxi. Horizont 2020 je vynikající programem s vynikajícím přístupem. Jeho silné body jsou propojení výzkumu inovací, zjednodušení regulace a postupů, potom zachování excelence, zaměření se na řešení problémů ve společnosti, zaměření se na malé střední podniky, ale ještě bych chtěl zdůraznit hlavní roli našich organizací ARTO, které jsou tím prostředníkem mezi vládou, vědou a mm, podniky. A potom základní problém je ten eh, model jednotného financování, jednotných úhrad, což bude znamenat, že většina organizací nebude moci plně se zapojit do programu Horizon 2020. Děkuji a poslední má slovo Jenny Barnes, který je z University of Cambridge Russell Group. Pa, paní předsedkyně, pane Elere, Jménem ehm, Russell Group ehm, vítám příležitost promluvit na této schůzi. Eh, chtěla bych ehm, závěrem tohoto dne prezentovat eh, určitou dávku optimismu, protože mám pocit, že zastupují eh, odvětví, které přináší řadu řešení na problémy, které dnes byly diskutovány. Ale mm, než se do toho pustím, chci říci, že můj kolega se zabýval nebo vypořádal tak krásně se zjednodušením, že to vyloučím, vyčlením eh, z mé prezentace, protože on to pojednal eh, mnohem lépe a eh, mnohem zhutněji. Takže dvě otázky. Proč prioritizovat investice v rámci Horizontu 2020? Proč záleží na excelenci? a jak může Horizont 2020 eh, prospět celé Evropě. Já se domnívám, že přicházím k vám dnes mm, a eh, zastupuji 24 ehm, elitních eh, světových univerzit a chtěla bych mm, pojednat i o tom, jak jejich přítomnost může prospět celé Evropě, nejenom univerzitnímu systému. Já mm, neuznávám eh, rozdíl eh, mezi výzkumníky, mezi výzkumem a inovací. Domnívám se, že v uplynulých 20 eh, letech to byl určitý problém, když univerzity začali přenášet eh, svá centra výzkumu jinam. Není eh, neobvykle eh, nalézt kolegu, který vydělal miliony takovýmto způsobem. To znamená, je zcela snadné, že základní věda vedl k průlomu, ale Horizont 2020 výborně vystihuje ve svém dokumentu existenci systému, eh, v rámci něhož univerzity zabývající se eh, intenzivně výzkumem eh, sehrávají pouze jeden dílčí aspekt. Horizont 2020 eh, v podstatě to vystihuje velmi dobře, protože uznává, že hlavní inovace eh, často přichází z, nepředvídaným, eh, z nepředvídaných průlomů a objevujících se nových technologií. Horizont 2020 umožní, aby ty nejbystřejší hlavy v Evropě posunuly dále horizonty znalostí význam, eh, významná věc eh, v této větě je, že popisuje systém. To eh, nejsou chaotičtí aktéři působící v Kavkově dramatu. Jsou to konkrétní aspekty dodavatelského řetězce, v rámci něhož univerzity sehrávají primární roli. Proč záleží na excelenci? Hovoříme eh, eh, v Evropském parlamentu často o eh, hodnotě a efektivitě hodnot, ale poslední řečník minulé sekce zdůraznil, že se musíme také soustředit na finanční prostředky k vytváření hodnot. A to právě Horizont 2020 dělá tím, že se snaží zapojit výzkumníky mm, do spolupráce s malými, středně velkými podniky velkým průmyslem a vládami. Vytváří takový ekosystém. Zajisté poznáte můj eh, americký akcent. Já eh, žiji v Evropě 30 let a nemyslím, že Evropa pokulhává za Amerikou. Uznávám, že se tak vnímáme, že jsme značně pozadu vůči Americe a to je určitý problém, který musíme řešit a napravit, protože v Evropě eh, z hlediska kreativity a inovací probíhá skvělá práce a ten systém, který to to umožňuje, mm, eh, by měl eh, také eh, nebo si zaslouží také pozornost Ameriky. Jak může Horizont 2020 prospět všem Evropanům? Takže nyní bych vás chtěla seznámit s univerzitou v Cambridge, kde jsem předsedkyní nebo mm, představitelkou jedné z ženských kolejí. My jsme mm, pozvali mm, ženy z České republiky, Rumunska a jiné, e, jiných zemí, aby mm, přijeli e, na univerzitu v Cambridge. Byly to e, zejména mladé ženy z chudých ronin. Armen, arménské studentky jsem se zeptala, ostatně ta studovala techniku, eh, která v Cambridge je eh, velmi eh, náročná, zejména pro studenty v prvním ročníku. Ptala jsem se, jak se jí to líbí, zdali to není pro ní těžké, řekla, že nikoli, ale stýská se jí po domově. Nyní již dostudovala a dělá nyní kurz MIT. Je přesně tím typem studentů, který potřebujeme, protože bude potřebovat a bude eh, nadále eh, provádět další akademický výzkum. Chce se ale poté vrátit do eh, Rumunska a chce tam založit malý nebo středně velký podnik a je zapotřebí, aby tam vznikl systém, který ji podpoří. Pokud se jí to podaří, tak se sloučí s dalšími kolegy, kteří možná ještě stále studují v Cambridge, aby požádala o grant Evropské unie. Pokud to eh, eh, zní um, eh, trochu podivně, kazatelsky, tak je to možná tím, že jsem vyrostla ve státu Indiana v USA. Tento stát ostatně neměl velmi mocný univerzitní systém a cítil se mm, méně cenným ve srovnání s ostatními americkými státy, ale po první světové válce začal stát Indiana budovat svou vlastní univerzitu na Zelené louce a najal si k tomu eh, Evropany, pouze Evropany, aby vytvořili mm, jednu z nejlepších eh, lékařských fakult, právnických fakult a také eh, akademii muzických umění nebo hudby. Je to stále na Zelené louce a souvisí to s také s tím, že strategické investice v rámci Horizontu 2020 můžou i během sedmi let vytvořit prostředí nebo možnosti v mnoha našich členských zemích, kteří zatím ještě um, mají tyto plány ve stadiu e, snů. E, my e, samozřejmě nechceme podceňovat překážky, ale chtěla bych také zdůraznit, že existuje eh, značný kreativní intelektuální potenciál po celé Evropě, eh, který eh, může být zhodnocen právě díky Horizontu 2020 a možnostem, které skýtá. Děkuji. Děkuji, děkuji a nyní má slovo pan van Nistelrooy. Thank you, thank you very much. It was, it was a... Děkuji. Byl to pro všechny dlouhý den. Pokud jde o mé otázky, my jsme měli výměný program pro naše výzkumníky, který byl podporován právě výborem ITRE a před dvěma lety jsme právě měli výměnu z Cambridge. Je pravda, že v Evropě máme excelenci, že máme skvělé výsledky. To není tolik problém. Problémem je, jak to dostat na trh, jak zachovat ten eh, řetěz inovací. To už tady řekli předřečníci. Moje otázka tedy je, co potřebujeme nebo co nám chybí za nástroje, když se podíváme třeba na ty pravidla eh, účasti, když se podíváme na průmysl, tak tady jsou určité klíčové technologie, které by měly eh, zapojit do svých iniciativ všechny inovace. A tyhle věci, když se dostanou do fáze výroby, tak vlastně ta výroba přejde jinam, do jiných zemí. A jaké tedy můžeme mít nové instrumenty eh, a nástroje pro to, aby tato výroba s vysokou přidanou hodnotou zůstala v Evropě? Mohou to být nějaké pobídky třeba pro důležité a průmyslová odvětví, klíčová odvětví, nebo to mohou být nová schémata státní podpory. Máte nějakou představu o tom, jak by to mohlo vypadat? Já rychle odpovím, ale eh, Mr. Glante. Oh. <laughs> Ještě pan Glante. Harte Spielregeln hier bei uns. Panují tvrdá pravidla. Mám dvě otázky. Eh, v rozhovorech eh, na okraji ehm, ehm, této schůze eh, se vynožil jeden bod, a sice dvoustupňový systém podávání žádostí. Někdo mi řekl, že to je ehm, dobře, že v rámci prvního stupně nemusíme položit na stůl všechno, můžeme se postupně připravit. Ten druhý řekl, musíme, se, musíme vložit do té prv, toho prvního stupně již veškerou eh, práci, veškeré účili, úsilí. Je to vhodné, není to vhodné. Druhý eh, bod, eh, to již zmínil pan Bertolone, a sice práva duševního vlastnictví, patentovatelnost licencí. Bylo by užitečné, kdybychom v rámci pravidel účasti do formulace napsali, že se musíme předem dohodnout, kdo bude patenty využívat, jak se s nimi bude nakládat. Mm, já se domnívám, že stávající znění je poněkud otevřené a nevyvolává velké eh, nadšení a nebude jasné, komu vlastně ten patent eh, patří. Grazie, signor Děkuji a nyní má slovo pan Odi. Eh, děkuji, paní předsedkyně. K tomu zjednodušení. Hodně jsme na tom pracovali. Nevím, jestli tady paní Carvalho. V parlamentu se získala silná většina na to, aby se tedy vyhovělo eh, snahám občanů, uživatelů eh, o zjednodušení. A z vašich příspěvků, například od předsedy EARTO, eh, jsem zaznamenal, že pokud jde o tu politickou většinou a návrhy komise, tak kladu si otázku, zda by nebylo dobré najít, eh, no, zkusit uh, určitou koordinaci mezi útvary, které se zabývají výzkumem v komisi a mezi útvary, které se zabývají financemi. V tom dokumentu se říká, že mnoho věcí odkazuje na finanční nařízení, které teď prochází tří pravidelnou revizí po třech letech. Takže na úrovni parlamentu bychom asi mohli vyvinout takovouto iniciativu. A další připomínka ohledně účasti a ohledně té výzvy nazvané eh, inteligentní, zelený a integrovaný eh, sektor dopravy. Letectví bylo zmíněno v sedmém rámcovém programu a možná by toto odvětví mohlo být zmíněno i zde, protože to jsou odvětví technologicky náročná, kde jsou dlouhé investiční cykly. V podstatě nám bude konkurovat celá planeta, které jsme prodávali eh, technologie spolu s letadly předchozí generace a letectví by tedy mělo patřit mezi priority, které budou výslovně zmíněny eh, v dokumentu komise. Tak zajímalo mě, jak se na to dívají naši panelisty. Děkuji, pan Kelly je to opravdu dlouhý den, ale dobrý den, protože jsme si vyslechli velice zajímavé příspěvky. Pokud se tohle všechno podaří zavést, tak Evropa bude konkurenceschopnější než dříve a to by byl úspěch. Já bych tady chtěl zmínit bod, který eh, tady řekl pan Mengelers, hovořil o změně financování z 75 na 60 to znamená, že to je vlastně opačný efekt než to, co zamýšlí eh, komise. Eh, říká, že by to mohlo mít opačný efekt, to znamená, že to nepodpoří výzkum, ale spíše omezí. A mě by tedy zajímalo, za to můžete nějak blíže vysvětlit a také by mě zajímalo, jak by na to zareagovala komise protože se to zdá docela neuvěřitelné, že návrh, který má přispět k navýšení výzkumu a zlepšení jeho použitelnosti v rozvoji podniků a uvádění na trh, že by tento návrh vlastně měl mít naopak eh, účinek právě opačný. Děkuji. Ford. Paní Ford, děkuji. Já chci poděkovat doktoře Barnes za inspiraci, především teď na konci dlouhého dne, Cambridge je inspirací nejenom jako přední univerzita, ale jako klastr. Hmm, klastr kolem Cambridge. Eh, díky tomu bylo založeno spousta firm, malých, velkých. A tady my hovoříme často o klastrech, což je také součást eh, našich cílů v Evropě. Ale když teď mluvíte s vašimi studenty a ten váš příklad, ptám se, chtějí vaši studenti vidět takové fyzické Eh, eh, klastery, anebo spíše eh, by chtěli tedy takové virtuální klastry, aby se mohli vrátit třeba jako to vaše studentka do Rumunska a být ale přitom ve spojení s ostatními přes ten klaster. To znamená, jde o fyzické klastry, anebo klastry pro budoucí generaci, tedy ty virtuální. Grazie. Děkuji. A teď každý minutu na odpověď. Protože pak už odejdou tlumočníci, prosím. Giovanni Bertolone, prosím. Missing instruments, uh, first question. Chybějící nástroje, první otázka. Jenom stručně zmíním možnost eh, jednak jedna již figuruje v horizontu 2020 a to je fakt, že také <clears throat> musíme Mm, výrobu považovat za eh, tuto eh, eh, technologickou aktivitu plně automatizované výroby nám zajistí konkurenceschopnost i ve výrobě, takže to je třeba zdůrazňovat. A za druhé, <clears throat> musíme pomáhat a někdy být tím motorem pro úsilí mm, třeba banky univerzity. Velké firmy spolupracují právě eh, na tom, aby pomohly šíření eh, technologií v podnikání a práva duševního vlastnictví. Já myslím, že tady my jsme to vyřešili, když nebo vyřešíme, až budeme eh, konečně, vyře, až konečně vyřešíme patenty. Pokud budeme mít silné patenty, tak také budeme mít i eh, sílu na trhu s patenty a tak vyřešíme i problém ochrany práv duševního vlastnictví. <clears throat> Zcela souhlasím <clears throat> s tím, že klastry, nebo ať to nazveme jakkoliv, <clears throat> že to je spod, nedílná součást právě těch horizontálních aktivit, o které jde v horizontu 2020. Dále uh, A nyní eh, má slovo kolega Mengelers. Focus on two. Vzhledem k času se zaměřím na dvě otázky pana Kellyho a pana Fanisteroje. Uh, Začnu panem Kelim. Asi tady je třeba si uvědomit, že máme mm, veliký potenciál, výzkumný potenciál, vědecký potenciál a díky novému modelu budeme schopni využít ten potenciál a navážeme na sedmý program a e, je třeba ale, abychom zajistili širokou participaci Eh, na horizontu 2020. Já doufám, že pravidla se upraví. Já jsem pořád ještě pro větší zjednodušování, ale hlavně chci říci, že tím, když to zjednodušíme, tak eh, tím, že všechny ústavy, které přešly na tu metodiku eh, full costing, tedy plného vyčíslování všech nákladů, tak teď budou penalizovány prostřednictvím těch úhrad nepřímých nákladů. Takže to my navrhujeme. na pana Fanistore, jako vždy. Kdybychom měli nějaký svatý grál, nějaký klíč k tomu, jak rychleji eh, inovovat a být výkonnější, no dobře, ale my přece již máme za sebou eh, století, určitou historii <clears throat> a mm, mm, kdy spolupráce, tedy průmysl výrobní průmysl, univerzity, ERTO. My <clears throat> máme plně rozvinuté tyto struktury téměř ve všech zemích, takže musíme teď jenom nalézt takovou zkratku, <clears throat> aby ty jednotlivé kroky, ty etapy se zkrátily. A teď končím <clears throat> někdy ten aspekt dotací, státních pomocí. Třeba by se měl nahlížet trochu jinak, než jsme zvyklí. Děkuji. A paní Jennifer Barnes. In answer to the question that... V reakci na odpověď, um, na otázku, která byla položena jako první a um, um, vy se na ní již odpověděl, eh, chci pouze dodat jednu věc. Je to zneklidňující, ale dříve nebo později se to vynoří Jestliže tvrdá ruka byrokracie bude eh, příliš eh, zasahovat do systému, o tom jsme dnes eh, diskutovali, tak výzkumníci, kteří působí na globálních univerzitách, budou táhnout dál tam, kde je nejvíce peněz. Já se domnívám, že je zde přání přispět k evropské agendě, ale pokud to bude znesnadněno, tak to bude velká výzva. Dále otázka Vicky Ford o fyzické a virtuální spolupráci rámci eh, klastru. Tady bych se chtěla stručně vrátit k práci, která již byla provedena v oblasti neurověd eh, v Cambridge. Eh, vznikly také virtuální sítě a osvědčilo se to tam, kde ty lidi již známe, ale exist, má, to i omezení v tom smyslu, že naše mentální spolupráce je tak složitá, že spoléhat pouze na virtuální spolupráci práci ehm, může být někdy obtížné a ehm, ehm, riskantní, ale jsem naprosto si jistá tím, že eh, půjde asi o určitou kombinaci eh, virtuální a fyzické spolupráce a v tom budou tito mladí lidé mnohem lepší, než si to naše mm, generace dovede představit. Děkuji paní Jennifer Barnes a děkuji i tlumočníkům a já bych eh, ještě tedy pokud bych mohla je požádat tlumočníky ještě o tři minuty, aby mohl uzavřít pan Eller. Děkuji předem. So at the end, in the European Takže e, závěrem a e, ve špatné angličtině, evropské angličtině se pokusím o zhrnutí. Jsem velmi vděčen, že paní Barnes zmínila, že se zde skrývá mnoho příležitostí. V Němčině je úsloví, podle něhož fouká vítr svobody. Já se také domnívám, že ve vzduchu je mnoho příležitostí Ehm, domnívám se, že návrh, o němž hovoříme, je velmi dobrý. Eh, usilujeme o zjednodušení, tím pádem bude program atraktivnější. Dosáhneme toho více. Oslovíme tento parlament ehm, tímto strukturálním přístupem. Máme již ehm, stálou pracovní skupinu, která se tomu věnuje. Budeme mít jasnou, jasnou představu o tom, co dělat. A Znamená to ano k opt-outu pro určité organizace, ale musíme dále uvažovat o e, certifikaci některých modelů. Jsem si jist, že nalezneme řešení. E, zásadně se domnívám, že se musíme ještě důkladněji e, podívat na modely kombinovaného financování a potřebujeme koherentnější představu o tom, jak pracovat s takovýmito smíšenými modely. Je důležité, když vidíte ten řetězec inovací eh, z eh, výzkumu směrem k inovací, tak nemůžeme vytvářet oddělené eh, světy. Chceme-li mít tady plynulý řetězec a tudíž v praxi potřebujeme modely smíšených nákladů. Pokud jde o, e, tom, o, o hlavní přínos parlamentu k tomu, tak e, se domnívám, že e, komise a účetní dvůr jsou přísní. Účetní dvůr má velmi důležitou roli, ale prakticky to slouží kontrolní nebo napomáhá kontrolní funkci parlamentu. My jsme oslovili eh, příslušné odborníky eh, eh, z rozpočtového oddělení, vedeme dialog s auditory o tom, jak se shodnout na modelech, které budou jednak bezpečnější pro komisi, ehm, uleví komisi a na straně druhé vyhovíme zájmům evropských daňových poplatníků. E, myslím, že zde je příležitost a že se e, rýsuje řešení a že parlament může zásadně přispět v tom, že nalezne modely ulehčení rozpočtové kontroly a na straně druhé e, se zaslouží o výraznou výrazné zjednodušení. Domnívám se teda, že můžeme vyslat pozitivní zprávu. Máme ještě co dělat a co dohánět musíme dostat Lisabonské agendě a domnívám se, že v konečném důsledku eh, zaznamenáme takové zjednodušení, že členské státy pocítí ten výrazný rozdíl v tomto ohledu mezi eh, svými národními programy a programy Evropské unie. A to je dobrá zpráva. Děkuji a teď pro členy výboru ITRE říkám, že se sejdeme zítra ráno v 9. Děkuji.